colleghi, buongiorno. Vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Nemáme příliš mnoho času na zahájení našich prací a i přesto, že ještě nejsme všichni, bylo by dobré zahájit eh, naši práci a podívat se na pořád jednání, tak abychom měli dost času vyslechnout si odborníky, které jsme pozvali a na nezbytnou debatu k tomu velice zajímavému tématu, kterým jsou vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v zálivu. Toto naše setkání je jakýmsi prvním eh, stupněm eh, toho veřejného slyšení, které eh, kolega Bodis které bude tedy předmětem zprávy eh, kolegy Bodise a kolegy Maria Davida. Je poměrně paradoxní, že tato oblast eh, světa, která je velice důležitá ze strategického hlediska, a to jednak z důvodu svého zeměpisného umístění, která je také klíčová pro problematiku středního východu, nebyla v posledních letech eh, předmětem přesného politického zhodnocení. K tomuto rámcovému scénáři se pojí také ta skutečnost, že po, eh, již po 20 let eh, se s Radou pro spolupráci v zálivu snažíme uzavřít dohodu o volném obchodu, k čemuž ještě nedošlo. Přestože ta oblast je pátým největším exportním trhem pro Evropskou unii a přestože Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem těchto států. Všechny tyto argumenty spolu s tím, že došlo k závažným společenským změnám v politických institucích zemí zálivu, si zaslouží naši podporu a naši pozornost. Je třeba zahájit ambicioznější evropskou politiku vůči tomuto strategickému, této strategické oblasti, rozvíjet eh, oblasti společného zájmu a snažit se o vybudování bezpečného a stabilního prostoru a rovněž navázat silnější a intenzivnější hospodářské svazky. Toto si všichni přejeme a rovněž z těchto důvodů se dnes setkáváme, abychom pohovořili o těchto věcech spolu s odborníky, které jsme pozvali. Oni nám pomohou při našich úvahách. Je to tedy jednak pan doktor Christian Koch, který je ředitelem mezinárodních studií Centra pro výzkum zálivu a pan doktor Hože Filip Bertoci, který je mezinárodním odborným poradcem pro vztahy mezi Evropskou unii a Radou pro spolupráci v zálivu. Já nejprve předám slovo panu doktoru Kochovi a pokud můžete, pane doktore, omezte se prosím na 10 minut. Děkuji. Uh, uh, pane předsedo, vážení poslanci, v první řadě mi dovolte, abych poděkoval výboru pro zahraniční záležitosti, abych mohl před vás předstoupit a pohovořit o vztazích mezi Evropskou unii a členskými eh, státy, které spadají do Rady pro spolupráci v zálivu. 20 let to uplynulo poté, co eh, dohoda o spolupráci byla eh, podepsána mezi Evropskou unii a GCC, byl to rok 1988. Tato dohoda vytvořila rámec pro rozvoj vzájemně prospěšných vztahů. Díky tomu jsme dospěli ke konkrétním výsledkům, nicméně nenaplnil očekávání. A tato věc se musí změnit. To neznamená, že tyto vztahy se nevyvíjely. Existovaly určité překážky, které ovšem byly překonány, nicméně některé vztahy byly někdy nedutklivé. A Museli jsme se vlátit k dohodě o spolupráci, museli jsme také posílit naše vzájemné institucionální vztahy, což je patrně viditelné v přijetí společného akčního programu mezi Evropskou unii a GCC na posledním zasedání v červnu roku 2010. Je to velice konkrétní plán, je to taková cestovní mapa pro rozvoj vztahu ve 14 konkrétních oblastech. Co se týče velice kritizovaného vyjednávání o zóně volného obchodu. V letech 2003 až 2008 se nám podařilo dosáhnout velice významného pokroku. Obě strany jsou velice blízko a je zapotřebí, aby konečně tato dohoda přinesla své plody. Tento společný akční plán je velice důležitým krokem správným směrem. Ale věřím, že dvě oblasti trošku pokulhávají. Jednak je to eh, společný postup, kam by naše vztahy měly zpět. Musíme učinit konkrétní kroky pro implementaci různých oblastí spolupráce. Navzdoru ohlášení programu JAP existují různé postupy, které mají být implementovány do roku 2013, nicméně nevidíme konkrétní kroky. Za druhé, a to je velice důležité, politická a, e, jiná, a bezpečnostní rizika nejsou vůbec v našich stazích zmíněna. To je zcela zásadní, protože je důležité, aby Evropská unie se svými ambicemi byla velice významným politickým hráčem ve strategickém regionu zálivu. Nemůžeme vidět naše vztahy, které se zakladají pouze na vztazích v oblasti energetiky, ekonomiky a jiných oblastech obchodu. Proč Evropa musí věnovat pozornost tomu, co se děje v Perském zálivu? Proč by rozvoj vztahu se státy GCC měly být kotvou pro obnovu našeho partnerství a jaké jsou konkrétní oblasti, kde musíme učinit pozitivní kroky a dosáhnout pozitivních výsledků? Čili první otázka, proč je Perský záliv důležitý pro Evropu? Vidíme různé atributy. Jednak sílu, bezpečnost, pochopitelně je to velice důležité v tomto regionu. Geograficky je tato oblast křižovatkou mezi východem a západem, propoje tři kontinenty Ázii, Afriku a Evropu. Z kulturního hlediska eh, Saudská Arabie je domovskou zemí islámu, což je nerychle rostoucí náboženství. Diskuse v Evropě, která se týká muslimských eh, komunit a integrace, je důležitá a tento region v ní sehrává důležitou úlohu. Co se týče z energetické perspektivy, záliv obsahuje 60 celosvětových zásob ropy, čili 500 miliard barelů ropy. Žádný jiný region nemůže uspokojit žízeň Evropy po um, ropě. Země GCC také chtějí investovat hodně energie do obnovitelných zdrojů energie z ekonomického hlediska Země GCC jsou velice důležitým hráčem jednak pro ekonomický rozvoj a také zajišťují stabilitu pro finanční trhy. Saudská Arábie je jedinou zemí z Blízkého východu, která je eh, členem G20 a GCC země by měly vytvořit eh, čistý eh, příjem ve výši 3,5 bilionu do roku 2015, včetně HDP, který má eh, dosáhnout eh, výše 2 miliard eh, do roku 2020. Čili státní investiční fondy zemí GCC představují 1,3 miliardů a GCC státy jsou v předvoji, co se týče pomoci do zahraničí a také finančních prostředků do humanitárních eh, programů a také programů technické pomoci. Tento region sehrává velice důležitou oblast úlohu v, v otázce míru a bezpečnosti nejen v daném regionu, ale pro celý svět. Napětí v Perském zálivu má dopad na celý svět a vede k tomu, že zahraniční vojenské síly se musí angažovat v daném regionu. V blízké budoucnosti eh, bude Eh, velká konkurence ohledně zdrojů ne ze strany Evropy, ale také azijských států. Evropská unie si v tomto kontextu nemůže dovolit, aby nevěnovala patřičnou pozornost Perskému zálivu. Také se musíme zaměřit eh, na negativní dopady, pokud eh, Evropa nebude jednat. Dávám několik příkladů. Vyřešení iránského jaderného programu je důležité nejen z hlediska regionální bezpečnosti, ale také nešíření jaderných zbraní po celém světě. Nechceme vidět další konflikt eh, v Perském zálevu, ale nemůžeme žít také ve stínu jaderného Iránu. Je to velké nebezpečí, čili to by mohlo vyvolat další cyklus eh, nebezpečí. Dále interní bezpečnost eh, v Iráku. Eh, je tady etnické napětí a sektářské napětí. Je zcela zásadní, abychom se vyhnuli spirále, která by zhoršila stabilitu v Iráku. Dále Jemen eh, ne, možná nebude existovat jako koherentní stát. Je tady potenciál nové občanské války a extremismus, protože Al-Qaida chce vytvořit Jemen jako svoji základnu pro region i nad rámec tohoto regionu. A dokonce i Saudská Arabie by mohla být v ohrožení. Dále Arabsko-izraelský konflikt je klíčovou otázkou v regionu, je to velice emocionální pro celý arabský svět. Tento proces není vyřešen. Dále jsou tady otázky koordinace, které mohou být prospěšné, ale samotné státy GCC musí rozšířit mezinárodní vztahy a jsou připraveny uh, prosazovat své národní zájmy mnohem dřív než v minulosti. Evropa už není jediným daným partnerem, se kterými má historické ekonomické vztahy, ale objevuje se tady Ázie, Afrika a Latinská Amerika z hlediska ekonomického, ale i politického. Dovolte mi, abych se dostal k druhé otázce. Proč státy GCC musí být eh, kotvou pro obnovené vztahy mezi Evropskou unii a GCC státy? GCC jsou velice důležití geopolitičtí hráči, kteří ovlivňují místní události. Nedávná zpráva eh, uvádí, že arabské státy Perského zálivu eh, ovlivňují události, eh, sehrávají větší finanční odpovědnost, jsou socioekonomicky mnohem silnější a v podstatě mají vliv na celou řadu arabských zemí. GCC chce zajistit a zajišťuje politickou stabilitu. Jsou to umírněné ideologie s velkou ekonomickou dynamikou. V tomto kontextu je důležité, abychom posílili vztahy mezi Evropskou unii a GCC. Je tady několik aspektů. GCC státy procházejí velkými transformačními změnami, eh, provádějí ekonomické, politické reformy na úrovně jednotlivých států. Evropská unie musí podporovat takovéto procesy a musí eh, provádět takovéto politiky. Tyto země také poskytují energetiku do celého světa z hlediska energetiky. Musíme tedy stabilizovat eh, celosvětový trh eh, s ropou. Dále musíme posílit upevnění míru diplomatickými cestami. Eh, když se podíváme eh, na arabskou mírovou iniciativu, měli bychom ukončit arabsko-izraelský konflikt, eh, měli bychom také zajistit mediaci s Palestinem, Irákem, Libanonem, Jemenem, Sudánem. Tato diplomacie ze strany státu GCC je velice proaktivní a tím se také otevírá okénko příležitosti pro Evropskou unii. Dále některé státy postoupily v regionální integraci. Musíme zajistit lepší koordinační přístup, které eh, vede eh, potom eh, ke konkrétním krokům, jako je celní unie, společný trh, který vznikl v roku 2008 a například konkrétní projekty v výstavbě železnice a elektrické rozvodné sítě. V těchto snahách Evropa musí dále pokračovat. Je důležité, aby Evropská unie měla velice komplexní politiku, založenou na stejných sdílených zájmech, jako je regionální mír, stabilita, politické vztahy. Tyto aspekty eh, jsou velice důležité pro vedení zemí GCC. Co si tyto státy cení, je, aby měli dobré protihráče, kteří eh, budou pomáhat eh, řešit celou řadu bezpečnostních dilemat, kterými je tento region sužován. Chtějí, aby nebyly vnímáni jako ti, kteří pouze spotřebovají eh, určité výhody, ale také přispívají k řešení problému. Takže na závěr několik doporučení. Je zapotřebí povýšit statut vztahu mezi Evropskou unii a GCC. Je zapotřebí eh, rozšířit počet ministrů v rámci rady. Tyto setkání by měla mít eh, dvakrát do reka. Tímto způsobem by se povýšil vztah a partnerství mezi těmito hráči. Dále pomocí politiky sousedství, eh, Blízkého východu a Středomoří. Region Perského zálivu neví, kde se přesně nachází vůči politikám Evropské unie. To musíme napravit. Musíme také vytvořit eh, pravidelný politický strategický dialog s obou stran, který by umožnil nejen lepší koordinaci politik, ale také by využil vztahu GCC v řadě konfliktních oblastí. Za čtvrté je zapotřebí otevřít další ehm, zastupitelství Evropské unie v jednotlivých eh, zemích GCC. Nyní je zastoupení nedostatečné, eh, Evropská unie musí být lépe eh, zastoupena v daném regionu. Také zapotřebí rozšířit aktivitu veřejné diplomacie Evropské unie v daném regionu. Je tady region v oblasti veřejné diplomacie a myslím si, že tento projekt Al Jazeera se osvědčil, je to pokračující proces. A na závěr Evropská unie a GCC by měly koordinovat politiky v oblasti Agistánu, Jemenu a Pakistánu. Tyto tři sousední země politického za, Galského zálivu jsou důležité pro Evropu. Evropská pomoc je vždy vnímána jako pomoc západu a e, místním regionu vyvolává určitý odpor. Čili Evropská unie a GCC by měly vytvořit společný program a náležitě se rozdělit práci. Na závěr je to trochu promarněná příležitost, co se týče vztahu mezi Evropskou unii a GCC. Nicméně dveře se nezavřely, tyto příležitosti stále existují, ale musí mít patřičný politický kontext. A pokud je využijeme, tak tyto příležitosti budou úspěšné. V nedávné zprávě, která byla eh, vydána po projektu Al Jais, je důležité, abychom budovali na přiměřených eh, mírných politikách, abychom propagovali ehm, regionální zájmy, abychom propagovali multilateralismus, abychom šířili eh, expertízy, mírový proces a hlavně sdíleli koncept sdílené svrchovanosti. Čili to je náš odrazový můstek do dalších let. Grazie. Děkuji mnohokrát, pane doktore Kochu. A nyní má slovo pan Hoře Filip Bertoci. Prosím, abyste se pokusil omezit na těch deset minut. Děkuji, pane předsedo. Já mnohokrát Eh, děkuji a děkuji také všem členům Evropského parlamentu eh, za pozvání a za to, že se zde mohu s vámi podělit o své 15-leté zkušenosti v mnoha oborech eh, vztahů EU-GCC. Chtěl bych říct, že nejdůležitějším bodem podle mne je to, že za uplynulých 20 let jsme se téměř eh, výlučně soustředili na dosažení eh, dohody o volném obchodu, ale že to byla jakási černá díra a že úsilí, které na to padlo, se mělo investovat eh, v jiných oblastech tohoto důležitého a zanedbávaného vztahu. Zliv se zatím posunul, rozvinul a to nejen velice rychle, ale také v mnoha různých směrech což není vždy dobře vnímáno v Evropské unii záliv eh, se sám sebe vidí jako jakési futuristické eh, centrum, jakási laboratoř eh, multikulturalismu, složené společnosti, která může být jakýmsi vzorem pro budoucí řešení konfliktů. Záliv má obrovský vliv prostřednictvím humanitárních a kulturních činností v mnoha částech světa které jsou zajímavé i pro Evropskou unii, jako je například Východní Afrika, Střední Asie, samozřejmě Blízký východ, ale také v Indii, v Iránu a v jihovýchodní Asii. Takže tím, že se nezapojujeme na odpovídající strategické a diplomatické úrovni do jednání s GCC se Evropská unie vlastně připravuje o obrovské zdroje tohoto klíčového hráče v mnoha oblastech, které jsou pro nás důležité, pokud jde o bezpečnost, hospodářský rozvoj, energetiku, technologii a také inovaci a vývoj. Dám pouze jeden eh, příklad, který pro mě stělesňuje to, co jsme mohli udělat, čeho jsme mohli dosáhnout, pokud bychom se do, těch, do toho dialogu zapojili eh, více a nesoustředili se pouze na dohodu o volném obchodu. Evropská unie se e, stále e, snaží e, dosáhnout 3% prahu při, pro rozpoč, při rozpočtu, stanovení rozpočtu na vývoj a výzkum a zaostáváme tak za zeměmi, jako je Čína nebo Indie, které ročně chrlí tisíce, miliony odborníků v oblasti výzkumu, v oblasti informačních technologií, zaostáváme za Jižní Koreou. Pokud jde o záliv, většina zemí zálivu je v současné době zapojena do velice ambiciózních eh, výzkumných eh, programů v oblasti pokročilých technologií a je skutečně nesmyslné, že Evropská unie dosud eh, nezahájila nejen strategické partnerství eh, s GCC v oblasti vědy, výzkumu, technologie a rovněž financování strategického průmyslu, strategických průmyslových odvětví. Ale pokud jde o státní investiční fondy, kde, je k dispozici, kde jsou k dispozici 2 až 3 eh, biliony dolarů, které čekají na investice do těch klíčových eh, odvětví, která tedy budou zvláště významná v následujících stoletích, jako jsou čisté technologie, využívání eh, nanotechnologií, vodíkové technologie a další. Já si myslím, že zde je velice důležité, aby ta spolupráce mezi Evropskou unii a GCC byla strukturovanější, tedy pokud jde o využívání financí ze státních investičních eh, fondů zemí zálivu protože zde chybí odpovídající úroveň vztahů. Je to poměrně e, obtížné a my tak budeme nadále zaostávat e, za těmi centry, kterými jsou Indie nebo Čína. A také to ohrožuje průmyslovou základnu Evropské unie. Když se tedy podíváme na všechny ty velice známé prvky, které utvářejí vztahy Evropské unie a GCC, tak eh, docházíme k jednoznačnému závěru. Podle mého jediným eh, způsobem, jak čelit těmto výzvám a problémům, je to, aby Evropská unie navrhla velice ambiciózní vizi zemím zálivu, aby navrhla dohodu o strategickém partnerství. A pokud se podíváme na politickou strukturu a na to, že ne všechny podmínky jsou ještě zralé. Myslím si, že nic nestratíme tím, že něco navrhneme a že to budeme realizovat postupně. Protože GCC, myslím, od Evropské unie neočekává jakýsi nový katalog eh, nějakých workshopů, nějakých akcí, výměny odborníků. Toho již bylo hodně. Oni skutečně očekávají skutečnou politickou strategii. A očekávají, že se v této strategii stanou našimi rovnocennými partnery. Domnívám se proto, že takovéto iniciativy ze strany Evropského parlamentu vzhledem k jeho postlisabonských k rozšíření jeho postlisabonských kompetencí je velice důležitá a že rovněž ta poslední jednání v Lucemburku tomu eh, dala určitý eh, silný impuls. Já si myslím, že Evropský parlament by měl využít své historické příležitosti a vypracovat dvě další zprávy a odhlasovat dvě další usnesení. A rovněž by mohl rozhodnout e, o tom, že by nakonec bylo navrženo něco více než tedy pouhá dohoda o strategickém partnerství něco, co by zahrnovalo veškeré dimenze toho partnerství a také by samozřejmě poskytovalo nezbytné financování, nezbytný personál, nezbytné školení a další struktury, tak aby to vše fungovalo. Samozřejmě eh, je důležité si uvědomit, že v této oblasti vztahů nepostoupíme ku předu, pokud nebudeme připraveni to rovněž financovat. Ten současný nástroj pro eh, financování má 170, eh, k dispozici 170 milionů euro. To je v podstatě velice, velice málo oproti té sumě, kterou bychom měli zvažovat. Rovněž eh, vzhledem k tomu novému impulzu, který eh, vyplývá eh, ze společného akčního programu EUGCC, je třeba nesoustředit se již na jednání o dohodě o volném obchodu a směřovat to úsilí také do jiných oblastí. A v této souvislosti se domnívám, že Evropský parlament, ať již ty výsledky jednání budou jakékoliv, využil následujícího setkání eh, Rady EU GCC, ke kterému dojde v roce 2011 ve Spojených Arabských Emirátech, aby tedy toho využil k veřejné debatě o těch příslušných usneseních. Já si myslím, že důležité by bylo zajistit zde jednak účast eh, elit a lidí na odpovídající úrovni, tak, aby bylo dosaženo co největší viditelnosti sociální, mediální, pokud jde tedy o roli Evropského parlamentu v jednáních s GCC. A rovněž si myslím, že by bylo důležité, aby Evropská unie zde byla přítomna eh, jaksi za všechny své instituce, jak za radu, tak za komisi, tak za Evropský parlament. Aby teda byla při, přítomna ve své institucionální celistvosti, aby tam byli rovněž eh, zastoupeni eh, partneři eh, z občanské společnosti, zástupců průmyslu a tak dále. Myslím si, že to by byl nejlepší způsob, jak dát určitou tvář té institucionální architektuře Evropské unie, ale také by to mohl být určitý model pro další oblasti světa a nejlepší možný způsob, způsob eh, dokázání toho, že Evropská unie chce skutečně navrhnout něco jiného, že chce zahájit novou éru vztahů a že je připravena poskytnout odpovídající struktury financování i personál pro vybudování těchto vztahů. Domnívám se, že takováto iniciativa Evropského parlamentu by se skutečně mohla stát jakýmsi historickým impulsem pro dosažení takové úrovně mezi oběma regiony, eh, kterou si zaslouží, protože máme mnoho různých společných eh, zájmů. Děkuji mnohokrát. Grazie, dottor. Děkuji, pane Bertoci. Nyní dám slovo pro případné komentáře a otázky. Nejprve má slovo kolega Dominik Bodis. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k vašemu poděkování, jak panu Kochovi, tak panu Bertocimu. Myslím si, že jejich zkušenosti jsou skutečně velice důležité pro debaty v našem eh, výboru a pro přípravu naší zprávy. Chtěl bych eh, rovněž eh, se souhlasem pana předsedy Albertiniho říci, že velvyslankyně GCC u Evropské unie paní Amal El Amad je přítomna zde v sále, stejně tak jako paní vyslankyně Kuwaitu. Kuwait v současné době předsedá Radě pro spolupráci v zálivu. Já mám jednu velice stručnou otázku, tak, aby bylo ještě dost času na odpověď. Hodně se zde hovořilo o tom, jakým způsobem by Evropa mohla plánovat další spolupráci s GCC vzhledem k hospodářské a politické situaci. Já bych se chtěla zeptat, zda byste nám mohli říct něco o tom, jakým způsobem je Evropa vnímána jak je tedy vnímána státy eh, GCC a co tyto státy očekávají od Evropské unie. To je první otázka. A druhá otázka. Eh, zdůraznili jste velice správně důležitost problematiky bezpečnosti v tomto regionu což je poměrně znepokojivé, protože došlo k válce v Iráku, v Afganistánu, Spojené státy eh, ztratily určitou důvěryhodnost eh, v to, že jsou schopny řešit problematické otázky silou. Irán se snaží této situace využít a upevňuje své postavení, eh, zvláště posilováním svého jaderného programu, což může být pro, člen, pro státy zálivu poměrně nebezpečné, protože oni by, by se ocitli v centru tohoto eh, konfliktu. A svědčí o tom i eh, smlouva eh, o zbrojení podepsaná mezi Spojenými státy a Saudskou Arábí. Hovořili jste o nezbytnosti diplomatů policie rozvoje diplomatických vztahů s členskými státy, se státy zálivu. Je možno hovořit zde o nějaké homogenní eh, diplomacii a eh, nebo eh, ne, protože někdy vidíme, že Saudská Arábie na jedné straně a Spojené Arabské Emiráty a Katar mají zcela opačné tendence. Děkuji mnohokrát. Grazie, Děkuji, pane místo předsedo Bodisi. Nyní má slovo pan Mario David, který, jak jsem již řekl, je zpravodajem pro eh, stanovisko výboru pro mezinárodní obchod. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat Dominiku Bodisovi za to, že mi navrhl vypracování této zprávy. A Naši dva hosté dnes eh, odpoledne zmínili vztahy mezi EU a GCC a zmínili tedy to, že tyto vztahy jsou poměrně slabé, slabší, než bychom si přáli. Budeme mít eh, dnes odpoledne kolem páté hodiny první výměnu eh, názorů s delegací, jejímž jsem rovněž členem a budeme se tedy vlastně poprvé zabývat tou mou zprávou ale v rámci výboru pro zahraniční vztahy jsem eh, chtěl položit jednu otázku a také je to možná určitý návrh pro Dominika. Týká se to jak té politické, tak té obchodní části. Myslím si, že by bylo velice vhodné, abychom eh, vydali určitý eh, signál, jakožto Evropská unie, že se zajímáme o tuto oblast světa že by tedy Evropský parlament mohl eh, radě a komisi navrhnout, že by se každoročně konal eh, summit EU GCC. Je pravda, že těch summitů máme v poslední době poměrně hodně, plní nám naše kalendáře, nicméně eh, si myslím, že by to možná bylo proveditelné aby se tedy každoroční summit konal. A potom by mne velice zajímalo, co eh, v rámci služby pro vnější činnost by vlastně znamená eh, to, že šest eh, států GCC nemá vlastně eh, zastoupení ze strany Evropské unie. Děkuji. Děkuji panu poslanci Davidovi. A nyní má slovo paní poslankyně Niebler, předsedkyně delegace pro vztahy s arabským poloostrovem. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i za pozvání eh, na zasedání výboru. Nejdříve bych řekla, že mimořádně vítám, že výbor pro zahraniční záležitosti se pustil do iniciativy eh, na eh, této spolupráci Evropská unie GCC. Já si myslím, že to je přesně ten signál, který jako Evropská unie bychom měli vysílat. A sice, že nejenom strategicky, ale i eh, v jednotlivých projektech se snažíme úzce spolupracovat s jednotlivými státy GCC. Já bych eh, ráda se dotkla dvou věcí. Má delegace hm, navštívila na, eh, na přelomu února a března Katar a Kuwait. A já bych ráda využila příležitost přítel, eh, při, eh, velvyslankyně Kuwaitu ehm, a na to, abych eh, k tomu, tedy k tomu, abych na to poukázal, my jsme měli mimořádnou výměnu názorů tam, moc nám to líbilo, byli jsme vřele přijati, ještě jednou děkuji. Myslím si, že my jsme zastoupeni v tom regionu velmi špatně. Vy, pane Kochovi, jste o tom hovořil už a možná byste se do toho mohl pustit ještě jednou. Evropská unie má kancelář akorát v Riádu, v tomto regionu, a já si myslím, že i v rámci této zprávy bychom mohli eh, vyzvat komisi i s výhledem na eh, stavbu nebo na mm, vytváření Evropské služby pro vnější činnost, aby byla více zastoupena i v tomto arabském eh, regionu. Myslím si, eh, že i jako Evropská unie musíme vnímat eh, vlastníma očima na tom, v tom regionu na více místech, nejenom v Riadu, co se tam děje Měli bychom tam mít eh, vlastní zastoupení. Za druhé bychom měli také dělat reklamu tomu, co eh, nabízíme jako Evropané. Já jsem eh, zpravodajkou výboru pro průmysl pro tuto zprávu a během našich rozhovorů na univerzitě, například v Kataru, jsme zjistili, že naše výzkumné programy nebo program Erasmus Mundus, který je právě otevřený pro studentky z tohoto regionu a studenty, že se o něm vůbec neví. A já prosím, ne, to, to, to, to je požadavek na nás samotné, abychom, když už tedy nabízíme tyto programy spolupráce, abychom jim také dělali propagaci. A, a říkali mladým lidem z regionu, aby prosím přišli A za poslední, strategické partnerství, ano, už e, před mnoha lety bylo to e, strategické partnerství vyjednáno o volném obchodu. Zatím e, ještě se to úplně nenaplnilo a já si myslím, že teď je třeba pracovat na jednotlivých projektech a musíme se zamyslet nad tím, kde jsme v regionu, v regionu Perského zálivu a Evropské unie, ehm, kde máme strategické cíle, ať je to oblast energetiky nebo hospodářské spolupráce nebo výzkumu a vývoje. Prostě své e, zájmy musíme znovu ještě jednou společně rozpracovat, tak abychom se dostali e, dál, abychom zachovali vizi e, konečného podpisu té dohody o svobodném obchodu. Já předpokládám, že musíme jít alespoň drobnými kručky, tak abychom se k sobě navzájem přibližovali s našimi přáteli z regionu Perského zálivu. Děkuji paní poslankyni Níberové. Víme, že v 16 hodin má přijít pan eh, minister zahraničních věcí Ukrajiny, takže bohužel nám nezbývá příliš mnoho času na otázky a já bych eh, se, vás poprosila, abyste se snažili omezit eh, své otázky na jednu minutu a pokud jde o komentáře, abyste to tedy časově omezili. Prosím, pan kolega Atkins. Děkuji, pane předsedo. Je zcela samozřejmé, že spolupráce eh, s GCC eh, je něco, co všichni eh, schvalujeme, ale jak by řekli američané, jedná se o takovou velkou samozřejmost. Dnes jsme tady slyšeli o tom, že konflikt na Blízkém východě nemá jenom izraelsko-palestinský rozměr, ale i další. Takže já se ptám, co dělá Rada pro spolupráci s Perským zálivem, aby e, zmírnila stávající napětí? Za druhé, jste opravdu e, sjednocení, co by jednotlivé státy e, v řešení těch stávajících problémů? Za třetí, jaké kroky se snažíte k vytváření tlaku na Spojených stát, Na, na Spojené státy, aby, aby nám pomáhali překonat sektářské obtíže. A závěrem, Jedna z věcí, která nás tady na výboru i v Evropské unii frustruje, je, že Evropská unie eh, nemá moc velkou váhu. Co můžeme my a vy udělat eh, k tomu, aby eh, to zafungovalo? Evropská unie nabrala toho významu. Blahopřeji, pane Etkinci. Čtyři otázky za jednu jedinou minutu. Pan poslanec Fox, máte také minutu, prosím. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se to eh, našich panelistů na následující. Oni, vy jste říkali, že je důležité eh, prosazovat hlubší vztahy s GCC a ne, zaměřovat se jenom na obchod. Jak byste zareagovali eh, na potřebu mezináboženského dialogu Zejména pokud jde o krále Abdallaha v Saudské Arabii, který se snaží toto eh, prosazovat. Myslíte, že to může eh, vést k skutečnému prohloubení vztahů v oblastech, které nesouvisí přímo s obchodem? Děkuji. Až do 16 hodin máme čas, takže si prosím nějak rozdělte ten čas na odpovědi, rozdělte si ta témata mezi sebou. Prosím, máte pět minut, pane Kochu. Yes, thank you very much for the... Děkuji eh, za připomínky a otázky. Pustím se hned do té eh, první, protože to souvisí s řadou dalších otázek. Jak je Evropa vnímána v eh, Perském zálivu? No, ona není příliš vnímána, protože není příliš vidět. A to souvisí s tím, co zde bylo zmíněno, že Evropská unie má jednu, kancelář v Riadu. Ten velvyslanec tam je velice ambiciozní, dělá velký kus práce, ale je to jenom jeden člověk, který prostě musí pokryt šest států. A jak už jsem říkal ve svých úvodních poznámkách, osobní vztah je něco, co je naprosto nezbytného v regionu Perského zálivu. Pokud chcete být vnímáni, musíte tam být osobně a dělat, aby to dělal jeden člověk na šest zemí, tak je to velmi obtížné. Proto Evropská unie je velice, eh, není příliš viditelná a to je třeba napravit. Kvůli tomu velká část vztahů s Evropskou unii je vnímána eh, prismatem eh, dohody o volném obchodu. A státy zálivu říkají, že pokud Evropská unie to nebere vážně a 20 let s námi vyjednává o této dohodě, tak jak se můžeme pohnout dál? Takže můžeme to eh, založit eh, na tom, eh, že bychom toto mohli šířit. Můžu vyzvat jenom k větší veřejné diplomaci a také k vysílání signálu do toho regionu, k větším kontaktům individuálním s politickým vedením. A proto ten každoroční nebo dvouletý summit, nebo obroční summit tedy, by byl ideální. Pokud se vám podaří eh, navázat eh, dobré politické vztahy na vrcholové úrovni, tak to otevírá eh, dveře do všech dalších oblastí. Pokud jde o diplomaci v oblasti zálivu, tak teď máme novou éru před sebou. To se stalo v roce 2003 v Iráku, nám otevřelo očo. Ukázalo nám to, ano, spoleháme na Spojené státy stále, pokud jde o naši ochranu ale Spojené státy ne vždycky jednají v zájmu GCC a my sami do toho musíme vstoupit, abychom zabránili vzniku dalších konfliktních situací. Takže od roku 2003, od téhle epizody v Iráku, státy GCC kladou větší důraz na naše zapojení na, přicházejí s návrhy řešení konfliktů. Iniciativa krále Abdalláha Potom jsou tady snahy o zprostředkování v jednotlivých zemích regionu, dokonce i e, v otevřené dveře pro Irán. Tady je GCC docela dobrou platformou, protože ano, máme tady e, společné stanovisko, že Irán by neměl mít jaderný program, ale je pořád třeba jednat s Iránci. Neutlumovat dialog. Oman má mnohem lepší vztahy s Iránem než Saudská Arabie například ale GCC také využívá Irán a k tomuto nikdo nechce, aby z Iránu byl permanentní nepřítel v regionu, protože geografii nezměníte. GCC bude muset s Iránem žít, ať to teď dopadne, jak to dopadne. Takže Myslím, že eh, pokud jde o Perský záliv, tak existuje společné stanovisko, společné vnímání hrozeb a toho, co je třeba udělat proti ním. Vždycky existují nějaké eh, rozdíly mezi tím, jak eh, postupovat v dané situaci. Katar se možná bude lišit od Saudské Arábie, ale v zásadě v tom regionu probíhá proces, který Eh, vede ke zbližování, eh, ke společnému stanovisku ve všech těchto věcech. To je tak asi to, co bych k tomu eh, řekl. Děkuji, nyní má slovo pan doktor Bertuci, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Co se týče vnímání Evropy v rámci Perského zálivu, ano, dohoda o volném obchodu a vyjednávání je takový závoj, který zamaskoval cokoliv ostatního nebyl tady žádný program, žádný rozpočet, který by proaktivně obhajoval přítomnost Evropské unie v Perském zálivu. Dnes máme dva regiony, které jsou sice velice důležité, ale vzájemně se vůbec neznají. Eh, druhý problém je v tom, že Evropa možná z kulturních důvodů nechce prosazovat sama sebe jako velmoc jako prosazuje se víceméně jako měkká moc. Já nevím proč, ale Evropa eh, se stotožnila s myšlenkou vlastního poklesu a v těchto nových dravých ekonomikách se vše vysvětluje prostřednictvím moci. Pokud se sami nevnímáte jako mocnost, tak vás lidé nebudou poslouchat. Me podle mého hlediska GCC chce, aby Evropa byla mocná, silná, protože ví, že Evropa má způsoby, jak moc využít, jak prosadit mír, diplomacii, pokrok, rozvoj. A to se velice dobře snoubí s historickou diplomacií většiny států okolo Perského zálevu. Byly to mírové země, patřily k největším dárcům na hlavu e, v oblasti pomoci po celém světě, čili je tady určitá možnost mnohem vyšší diplomacie, diplomatického zblížení. Nicméně GCC chce vidět Evropu jako světového hráče a e, není to jenom o mírovém e, dialogu mezi Palestinou a Izraelem, ale o tom, jak Evropa komunikuje. Největší trumf tohoto vztahu je, souhlasím naprosto s tímto dokumentem, který byl rozdán, že výroční summit mezi státy GCC a Evropskou unii je zcela zásadní. Nejen, že to je módní, viděli jsme takové menší formáty, někdy to je efektivnější než ty velké samity, velké diskuse, ale musíme pamatovat na jeden kulturní moment. Mentalita, kultura, psychologie, občanů v Perském zálivu je založená na osobních stazích eh, vzájemné důvěry. Takže evropští vůdci na nejvyšší úrovni, představitelé vládu a stát, eh, musí investovat eh, do těchto osobních vztahů spolu s elitami a vůdci v Perském zálivu, také spolu s podnikateli a také musí investovat do vztahu se sociální elitou. Konat eh, výroční summit eh, je mm, důležité také, aby eh, skutečně pozbudilo a naplnilo takovéto vztahy a také struktura moci, způsob, jak fungují ministerstva a zprávy, to je taková pyramida. Je velice důležité, aby existovala diskuse, rozprava na vysoké úrovni v celé řadě otázek, protože ten summit potom bude skutečným vodítkem a potom budou přijata rozhodnutí, která budou mít eh, skutečný dopad. Nyní otázka mezi náboženského a mezikulturního dialogu. Je to velice důležité téma a já si myslím, že se často díváme na tyto dialogy eh, tím způsobem, jak islámské státy hovoří o náboženství. Chtěl bych říci, že Evropa také z historických důvodů, jak se zde vytvářely jednotlivé instituce, Evropa zdůrazňuje důležitost křesťanských kořenů. Ale já si myslím, že Evropa musí plně uznat skutečnost, že má kořeny od Abrahama, že tady je křesťanské, ale i židovské dědictví, i muslimské kořeny. A to je vše v evropské identitě a kultuře. Evropa musí uznat, že islám je součástí Evropy eh, od prvopočátku svého vzniku a islám přispěl eh, do evropské kultury na nejrůznějších úrovních. Současná Evropa a muslimský kontinent máme 30 8 milionů muslimů, kteří mají žít v Evropě do roku 2020 nebo 2025, což je eh, přibližně stejný počet obyvatel jako obyvatelé zemí GCC. Musíme si tedy uvědomit, že Evropa je islámským kontinentem a z tohoto hlediska dialog se může ubírat naprosto odlišným směrem. Můžeme hovořit o věcech, na kterých záleží, o které mají skutečný obsah a nejenom o vnímání. Musíme jít nad rámec vzájemného vnímání, musíme si uvědomit mnohem lépe kulturní, dějné propojení a hovořit, se o podstat, hovořit o podstatných věcech a ne o nepochopení a jenom e, určitém vnímání. Máme stejnou historii, jak už jsem říkala, jsou zde abrahamovské kořeny, ale jsme také spojeni z geografického hlediska. Je tady Rusko, Turecko, Evropa, země Magrebu, Mašreku, Perský záliv. Tento velikánský region má muslimské obyvatele a zároveň vytváříme zónu volného obchodu, což bude největší zóna volného obchodu po celém světě. Patří tam všechny země středozemí, eh, Evropy, eh, Turecko, Mm, tam také patří, možná tam bude patřit i Rusko. Čili vidíme ohromný blok, který se vytvořil a ten je velice důležitý pro geostrategii Euroázie, Turecko, Evropa, Magreb, Mašrek, Perský záliv a zóna volného obchodu, která bude pokrývat toto území, musí být spojena nejen politickým rámcem, ale musí eh, projít mnohem hlubším kulturním porozuměním. Děkuji mnohokrát našim odborníkům, děkuji pánům zpravodajům, paní předsedkyni delegace. Měli jsme velice zajímavé setkání, podařilo se nám rozvinout eh, velice závažná témata a samozřejmě si budeme přát eh, posilovat naše vztahy i nadále. A možná se nám konečně podaří rovněž eh, Eh, podepsat dohodu o volném obchodu. 18. říkám to těm kolegům, které by to mohlo zajímat. Na 18. jsme tedy eh, pozvali eh, velvyslance Evropské unie v Saudské Arábii, který tedy má na starosti i kontakty s dalšími státy GCC na výměnu názorů k těmto tématům. Ještě jednou všem mnohokrát děkuji, dáme si kratičkou přestávku, aby se mohli řečníci vystřídat a poté budeme mít slyšení s panem ukrajinským ministrem v zahraničí. Tři minuty přestávka. Bene, cari colleghi. Vážení kolegové, můžeme zahájit naše dnešní setkání a výměnu názorů s ukrajinským ministrem zahraničí panem Konstantinem Kryščenkem. Já mám to potěšení, že vás zde, pane ministře, mohu přivítat v našem výboru. Jak víte, náš parlament se velice zajímá o rozvoj co nejužší vztahů mezi Evropskou unii a vaší zemí a velice pečlivě sleduje politický vývoj a reformy, které se na Ukrajině odehrávají. To, co říkám, je potvrzeno rovněž tím, že před několika týdny eh, váš zástupce Klinkin byl eh, zde v Evropském parlamentu a předseda eh, vašeho výboru pro vztahy s Evropskou unii Boris Tarajuk ho doprovázel. Vaše přítomnost zde nám nabízí výbornou příležitost přímo a z kvalifikovaných zdrojů se dozvědět něco více o přípravách vaší vlády na summit Evropská unie Ukrajina a také seznámit se s cíly vaší vlády právě na tomto summitu. Chtěl bych ještě doplnit určitý kontext Právě v těchto dnech se s velkým zájmem díváme na ten e, vývoj, protože na konci tohoto týdne budou ve vaší zemi probíhat e, místní volby. My se domníváme, že je to velice důležité pro přístup Ukrajiny do Evropské unie a právě naše váš, vaše návštěva nám umožní diskutovat o podmínkách a politické atmosféře, ve které se tyto volby odehrají. Také se velice rádi dozvíme, jaké jsou priority vnější externí politiky vaší vlády. Bohužel máme k dispozici pouze hodinu na rozhovor s vámi, pane ministře, a proto abych dal poté prostor kolegům, kteří zcela jistě budou chtít eh, klást otázky a vyjadřovat komentáře k, vaší, k vašemu projevu. Proto bych vás tedy požádal, abyste mohl být tak laskav a omezil svou promluvu na 10 minut. A kolegům již nyní doporuči, doporučuji nebo prosím vás, abyste své příspěvky omezili na dvě minuty. Děkuji, pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já se pokusím eh, hovořit co nejstručněji. Chtěl bych eh, vám však eh, sdělit několik bodů, podle kterých by mohla být naše debata strukturována. Pro Ukrajinu je vstup do Evropské unie prioritou, která je zakotvena v legislativě, která byla přijata po té, co prezident poté co se svého úřadu ujal prezident Janukovič. V zákoně o základech e, zahraniční politiky je evropská přístup, evropské, přístup Ukrajiny do Evropské unie stanoven jako hlavní cíl pro Ukrajinu. A my chápeme, že za tím účelem je třeba provést eh, vnitřní reformy a zapojit se do intenzivního dialogu se všemi evropskými institucemi. Vláda je připravená představit Evropské unii celou řadu politických eh, úspěchů. Jednak je to politická eh, stabilizace, protože v minulosti jsme měli eh, období politické nestability a meziinstitucionálních konfliktů a prostřednictvím konsolidace moci se nám podařilo dosáhnout stability. Hovoříme zde o konsolidaci, nikoli o monopolizaci. To bych chtěl zdůraznit. Ta je klíčová pro zavedení nezbytných reform a pro stabilní politické klima. Já se domnívám, že bychom skutečně měli velice jasně rozlišovat mezi konsolidací a monopolizací. Vláda, kterou v současné době máme, postupuje v zásadě s ústavou podle koncenzu parlamentní většiny. Podařilo se nám rovněž vybudovat účinnou exekutivní moc zákony parlamentu a vyhlášky eh, prezidenta již nejsou za eh, nejsou tak jako eh, dříve ignorovány, ale jsou implementovány. Veřejná zpráva opět obnovila své účinné fungování a za několik dní se uskuteční místní volby. Já jsem plně přesvědčen, že potvrdí, že žijeme v demokratické společnosti a že naši občané si eh, zvolí své zástupce podobně jako v jakékoliv jiné demokracii. demokracii. Ukrajina potvrdila svůj eh, zájem eh, provést tyto volby v souladu s mezinárodními demokratickými standardy. a v souladu s tím, co od nás vyžadují naši evropští partneři. Tak abychom vyvrátili jakékoliv spekulace, eh, pokud jde o naše volby, tak jsme eh, se rozhodli eh, pozvat pozorovatele mm, k našim volbám, ačkoliv k tomu nemáme žádné zahraniční závazky, jak jistě víte. Za druhé, ústavní reforma. 2. Eh, října prohlásil ústavní soud, eh, že eh, politické reformy od roku 2004 jsou neplatné, proto jsme se vrátili k systému z roku 1994, který se nás vrací na, tedy do, parlamentní, do systému parlamentní republiky. Eh, myslíme si, že mm, ten eh, druhý systém byl eh, výsledek politického kompromisu a v určitou dobu. To také, se to také hodilo stávajícímu vůdci opozice. My jsme už přijali rozhodnutí eh, k naplnění eh, rozhodnutí ústavního soudu a eh, budeme se snažit tedy zajistit legislativní kontinuitu. Nicméně není to konec historie. Pokračujeme se s vylepšováním státoprávního uspořádání. To znamená, že proběhnou ještě další změny, které bychom chtěli provést veli, velice profesionálně a otevřeně a inkluzivně. Tato konsolidace a soudní eh, reforma a boj proti eh, korupci jsou eh, pro Ukrajinu prvořadými prioritami. Navzdory některým rozhodnutím považovaným za kontroverzní můžeme hovořit o pokroku v této oblasti. Nedávné přijetí o rozhodnutí o soudnictví je krokem k zajištění nezávislosti soudů. Budeme spolupracovat s Benátskou komisí a budeme se snažit dosáhnout vysokého eh, standardu eh, v přístupu k spravedlnosti a eh, také zlepšujeme balíček legislativní, který je zaměřen na zlepšení mechanismů tedy a pro boj s korupcí. Za čtvrté, mm, podařilo se nám zastavit ekonomický propad Ukrajiny. Růst HDP v první polovině roku se blíží 6%. Průmyslová výroba eh, vzrostla o 12%. Také pracujeme na strukturálních reformách, zejména můžu eh, při, zmínit přijetí eh, legislativy o veřejných zakázkách, funkční trh s plynem a také řadu mezinárodních dohod. Také máme spolupráci s Mezinárodním měrovým fondem, který ve svých zprávách potvrzuje naši stabilitu. Všechny naše reformy jsou důležité pro eh, prohlubování našich vztahů s Evropskou unii. Ať už eh, budou navrženy eh, jakkoliv taky jsou navrženy ve spolupráci s Evropskou unii. A my jsme připraveni i nadále spolupracovat s podporou Evropského parlamentu, konstruktivní s Evropskou komisí. S radostí vás informuji o tom, co se Ukrajině podařilo v naplňování tzv. matice priorit eh, při naplňování reform. Eh, toto je velice užitečný nástroj interního transformačního procesu. My jsme eh, implementovali 10 z 15 krátkodobých a střednědobých opatření, která se předpokládala v té matici a chceme i nadále tuto dynamiku uchovat. Také pracujeme na dalším eh, zlepšení efektivity ekonomiky. Stát eh, zajistil opatření eh, pro vyřešení problémů s vratkami DPH. Pracujeme na novém daňovém systému, na jeho zjednodušení a snížení daňové zátěže a jsme také připraveni zohlednit doporučení evropských partnerů v těchto důležitých otázkách. Nicméně samozřejmě pořád toho ještě před sebou máme hodně. Svoboda médií je jedno z aktuálních témat. 11. a 12. října zástupci OEC, OBSE Bizoně Mijatovič navštívili Ukrajinu a získali z první ruky informace o svobodu médií. Přijeli na mé eh, pozvání velice eh, eh, vyzdvihli ochotu eh, ukrajinské spolupráce spolu, spolupracovat a také přišli s kritickými poznámkami a my, ty, my je bereme vážně. Ukrajinské úřady jsou připraveny zohlednit doporučení parlamentního schromáždění Rady Evropy podle usnesení 1755 z 5. října tohoto roku o demokratickém fungování Ukrajiny. Rád bych eh, vás ujistil o eh, tom, že budeme spolupracovat eh, s Evropskou unii, pokud jde o upevňování hodnot práva vlády zákona a demokracie a lidských práv. Jsou to hlavní strategické priority pro Ukrajinu. Také bych se stručně eh, zmínil eh, k stávajícímu eh, programu nebo stávajícímu jednání mezi EU a Ukrajinou. Ukrajinské vedení je hluboce přesvědčeno, že evropská integrace si vyžaduje interní konsolidaci na Ukrajině podle evropských norem. Hlavními úkoly politických sil na Ukrajině je finalizovat vyjednávání eh, o asociační dohodě s EU, včetně eh, dohody o eh, hluboké a široké mm, oblasti volného obchodu a to v nějakém rozumném časovém rámci. Obě strany tvrdě pracují na dokončení vyjednávání o asociačních dohodách. Vzhledem k logice politické i ekonomické integrace. Zatímco politická část je prakticky eh, hotová a mm, mm, už zbývá dohodnout se a zbývá se tedy dohodnout eh, na ekonomické části. Eh, Ukrajina se snaží rozšířit tu spolupráci spíše tedy ze spolupráce na integraci. Vzhledem tomu, že se bude jednat o politickou asociaci a ekonomickou integraci, tak otázka komplexních záležitostí v um, té e, široké zóně volného obchodu je otázkou velkých e, v ambicí e, Ukrajiny. My bychom rádi v této věci postoupili co nejdále a myslíme si, že obě, zem, obě strany na tom mají zájem, tak aby Ukrajina byla ekonomicky co nejblíže k EU. Rád bych vás také eh, upozornil na další aktuální otázku, a sice liberalizace vodu eh, plná a eh, vízová liberalizace do, pro Ukrajince do EU je pro nás vysokou prioritou. Souhlasíme s některými europoslanci, že paradoxně více než 20 let po pádu eh, berlínské eh, eh, zdi máme eh, stále mezi sebou. Zeď miliony ukrajinských občanů, miliony ukrajinských občanů by se dostali hodně vpřed, pokud by mohli svobodně cestovat ze své země. A také by to ukázalo plodnost vztahu tedy s Evropskou unii. Díky rozhodnutí o akčním plánu eh, přijatém na ministerském setkání eh, ministrů vnitra a spravedlnosti v červnu minulého roku jsme se dostali o krok blíže. Já jsem rád také za včerejší rozhodnutí, eh, které, kterým jsme se dále dostali v této, v této otázce. Vážení poslanci, vzhledem k k eh, limitům dnešní diskuse bych rád eh, už dokončil svůj projev a jsem připraven odpovědět na vaše otázky ve samé debatu. Grazie, signor ministro. Děkuji, pane ministře. Nyní má eh, slovo pan kolega Koval, který je předsedou delegace EU Ukrajina. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, víte, že minulý týden eh, došlo k velice živé debatě zde v Evropskému parlamentu týkající se usnesení o Ukrajině. A já jsem velice rád, že zde dnes eh, jste a vidím, že za uplynulé týdny vaše diplomacie byla velice aktivní. Jsem si rovněž jistý, že volby a změny na politické aréně jsou skutečně klíčové pro to, jakým způsobem jste v Evropě vnímáni. Měli jsme mnoho času na debatu o těchto věcech. Nebudu ten tedy nyní tím časem eh, plítvat, protože já se budu účastnit jako pozorovatel vašich voleb příští týden. Nicméně chtěl bych se zde zeptat eh, za prvé, jak institucionálně koordinujete tedy vy a vláda, vaši spolupráci s Evropskou unii? Máte nějaký zvláštní výbor, nějaký zvláštní orgán pro vztahy s EU? Jaká je podle váš eh, optimální eh, způsob té institucionální koordinace? A za druhé, pokud jde o politickou koordinaci, jak eh, si myslíte, že můžeme naše politické síly zapojit do budování spolupráce. Máme zkušenosti z doby, kdy do EU vstupovaly další země střední Evropy a vždy existoval nějaký politický orgán, který celý ten proces koordinoval a to za účasti veškerých politických sil. To jsou tedy dvě otázky, které se chci dnes eh, zeptat a další nechám až na naše setkání v Kijevě na příští týden. Je to velice důležité setkání, to, ta debata z minulého týdne ve Štrasburku to potvrzuje. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Kovalovi a nyní má slovo pan poslanec Brok. Dvě minuty. Pane předsedo, eh, pane ministře, děkuji eh, za vaši účast. Mám tři krátké eh, otázky. Vidíte šanci, že by východní partnerství by se silněji mohlo soustředit na multilaterální spolupráci a ne jenom na bilaterální spolupráci s jednotlivými zeměmi? protože si myslím, že ta eh, multilaterální spolupráce v regionu je důležitá. Za druhé, jak si myslíte, eh, že bude možné vyřešit eh, blokádu v Euronestu? Za druhé, můžete si být jistý, že i navzdory některým kritickým poznámkám, které nyní činíme, i frakce EPP má velký zájem na zdůraznění v evropské vize pro Ukrajinu a rozhodně pokud je o té dohody o spolupráci v oblasti vízové, a to DCFTA, jak se tomu dneska pěkně eh, říká, to znamená ta eh, komplexní eh, v oblast volného obchodu, což znamená víceméně napojení na evropský vnitřní obchod, prostě vede to k takovému norsení a myslíme si, že je tam třeba přijímat rychlé kroky. Nicméně jako Evropská Eh, unie nejsme jenom hospodářská unie, ale eh, jsme také hodnotovým společenstvím a eh, rozhodně politická stabilita je dána jasným politickým výsledkem na Ukrajině a na to máme zájmu, ale nechceme, aby to vyplývalo s nějakým politickým vykoupením té, ta stabilita. A proto Eh, si myslíme, eh, že eh, je třeba, aby nejenom volby proběhly hladce, ale aby hlasy pocházely jedně od voličů a několik prostřednictvím soudních rozhodnutí. A pokud se potom mění soudci v, u soudního dvora tak, aby někteří měli většinu tak tam o kompromisu z, době, eh, z doby oranžové revoluce, kde eh, prostě eh, se udělalo něco a teď se to zase vrátí do roku 96, do ústavy z roku 96, tak pořádku, ale metoda výměny soudců to prostě znamená, že není zajištěna nezávislost soudu. Děkuji panu poslanci Brokovi. Nyní na dvě minuty má slovo pan poslanec Sivěč. Děkuji bardzo. Bende... Mnohokrát, pane předsedo. Úplně náhodou budu pokračovat v myšlence, kterou nanesl pan Brok, ale chtěl bych se vás, pane ministře, zeptat, jak chcete vyřešit eh, otázku ústavní, eh, ústavního zablokování. V podstatě ze zkušenosti víme, že ústava je předmětem sporů a ten, kdo má moc, tak chce, aby ústava daného státu byla vytvořena tak, aby vyhovala jejich podmínkám. Ale nikdy se to nevyplatí, protože moc se zvrátí a pak se musí ústava měnit znova. Čili je to taková univerzální problematika a nyní je iniciativa na prezidentovi, na vládní většině. Bylo řečeno, že máte demokratické zastoupení, ale pokud je tato konsolidace faktem, jak chcete prolomit tuto ústavní eh, k situaci, patovou situaci, abychom neustále neřešili tato dilemata. Já vám řeknu, co se stalo s ústavním soudem bez ohledu na to, co jsme slyšeli, co jsme slyšeli o právním základu, tak to je skutečný vtip. Znamená to, že šest let země fungovala na základě ústavy, která nebyla platná. A není to jediný problém, protože problém se týká stability moci na Ukrajině. Děkuji panu poslanci Sivěčovi. Nyní má slovo pan poslanec Nejc. Minister, uh, welcome, uh... Ministře, vítám vás na zasedání našeho výboru dnes odpoledne. Má otázka se týká zahraniční politiky často je prezentována tak, že Ukrajina se musí rozhodnout. Musí se rozhodnout mezi Evropskou unii nebo Ruskem. Je to vždy buď a nebo. Buď tedy se bude přibližovat k Rusku, to znamená, že se budete vzdalovat Evropské unii, anebo naopak. Ráda bych slyšela, jak to vidíte vy. Děkuji paní poslankyni a nyní paní poslankyně, pan poslanec Kaler. Děkuji. Vaše země musí eh, ještě překonat eh, velké překážky, než nabídne eh, dobré podmínky svým občanům. A my vás jako Evropská unie, jako Evropská rada a i na Mezinárodním měnovém fondu i bilaterálně podporujeme. Naše obavy ohledně Eh, ohledně demokracie ve vaší zemi jsou samozřejmě slyšet ve eh, vaší zemi. Když jste, vy jste hovořil o eh, rezoluci z 5. října z Rady Evropy a hm, bude to ještě mít vliv na průběh voleb u vás, jaká opatření hm, pro, vedete, abyste umožnili straně paní Timošenkové plně se účastnit voleb, když už se nebudou konat žádné volby. Eh, jak to, že eh, eh, pracovník tajných služeb a majitel velkých mediálních podniků současně hm, volí v nejvyšší soudce. Vaši sousedé, kteří jsou členy EU už delší dobu, ukazují, že cesta k většímu blahobytu nevede přes autoritarismus a oligarchii, ale k evropské, přes evropskou spolupráci a na e, solidaritu. Já doufám, že e, socialistická frakce využije e, svůj nabitý vliv v demokratickém smyslu. Já jsem říkal mimochodem sekretariátu, aby zohlednil ukrajinský způsob přepisu vaší vašeho jména. A přesto tady máme pořád tu uh, ruskou uh, uh, variantu vašeho jména. A čemu dáváte přednost vy? Děkuji, dvě minuty, pan poslanec Arms. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte als erstes auch noch mal... Děkuji. Já bych ještě jednou ráda vyjádřila, že uh, tím, že jsme se rozhodli eh, nehlasovat minulý týden o tom usnesení ve Štrasburku, v žádném případě eh, neodpadají ty kritické myšlenky, které byly vyjádřeny eh, v té rezoluci. Ale myslím si, že je důležité, že jako Evropský parlament, nezávisle na tom, jestli se frakce Evropského parlamentu už v úvozovkách zavázaly k ukrajinským partnerským stranám, nebo svázali, spojili s nimi, se díváme na eh, skutečnou situaci a eh, na to, které obavy jsou oprávněné. Já bych vás poprosila, eh, i také s ohledem na to, co říkal pan Galer, abyste nám ještě jednou vysvětlili, proč se vůbec musel měnit volební zákon před komunálními volbami a proč jste ve vládě mysleli, že je dobré ten volební zákon nastavit tak, že pro řadu místních organizací i nevládních organizací, dnes už vlastně vůbec není možné kandidovat v těchto komunálních volbách. Nad rámec otázku pana Agalera, myslím si, že eh, demokratický vývoj na regionální úrovni je velký problém. Eh, při přípravě na, te, eh, na toho usnesení jsme se zabývali novou úlohou tajné služby na Ukrajině. A tady bych také ráda z povolaných úst slyšela, jak zareagujete na ty námitky, které nám jsou sdělovány. My, jste, my jsme hovořili o tom eh, vedoucím pracovníkovi tajné služby, který vytváří čím dál tím větší tlak na média i na nestátní organizace nejenom na ukrajinské nevládní organizace, ale také například na organizaci, jako je nadace Konrada Adenauera nebo Sorosova nadace, mm, která eh, tam funguje i jako eh, mm, nadace renesance na Ukrajině. Kromě toho eh, nám bylo řečeno, že tajná služba na Ukrajině vystoupila proti konkrétním eh, žurnalistům. Mohla bych vám eh, uvést čtyři konkrétní jména a teď eh, od to ostoupím. Ale jsou to prominentní případy, například pan Klimentěv. Řekněte nám, prosím, přímo něco k těmto obviněním dnes. A pak tady je další věc, kterou také máme na srdci. Máme tady takovou vlnu zatýkání bývalých členů eh, eh, Timošenkovi, vlády Timošenkové. To je také signál, že ta velmi kontroverzní situace na Ukrajině spíše pokračuje místo toho, aby mezi vládou a opozicí eh, jste se snažili o nějaké rozumné řešení. Děkuji paní poslankyni Harms. Nyní pan poslanec Petering, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, že mi udělujete slovo. Pane ministře zahraničí, já jsem před dvěma lety, eh, myslím, jako někdejší eh, předseda Evropského parlamentu eh, vyjádřil svůj, své pozitivní stanovisko k Ukrajině před vaším parlamentem. Ovšem o to více dnes klademe znepokojené otázky a navazuji na to, co říkali kolegyně a kolegové. My jsme vzali na vědomí případ toho jednoho novináře, možná, že je to ten, o kterém hovořila kolegyně Harms právě. A pokud víme, tak k tomu žurnalistovi vzali e, počítač a tisk to e, líčil tak, e, že to bylo pro něj tragické, protože tam měl i svoji doktorskou práci. Jak to vysvětlíte? A potom také druhá otázka. Máme eh, dojem, že váš boj s korupcí se mimořádně soustředí na opozici. Byli byste mnohem důvěryhodnější, kdybyste také mohli prokázat, že se eh, eh, šetří případy na straně vlády. A závěrem bych rád poděkoval kolegyni Harms, nechtěl jsem do toho zacházet, ale eh, vzhledem k tomu, že ona eh, zmínila eh, tu nadaci Konrada Adenauera, to budeme s obavami dále sledovat pečlivě. My chceme Ukrajinu v Evropské unii, ale na základě správného státoprávního vývoje. Děkuji panu poslanci Petringovi. Pan poslanec Severing, děkuji mnohokrát, Pane předsedo, pane ministře, vy jste ministr zahraničí a mnoho z našich otázek se týká vnitřních věcí Ukrajiny. Nicméně, já bych chtěl rovněž říci, dříve než položím otázku, že jsme odložili rozhodnutí o usnesení o Ukrajině nikoli proto, že jsme chtěli zavřít eh, oči nad eh, nedostatky na Ukrajině, ale protože jsme právě chtěli otevřít své oči více při uzavírání toho rozhodnutí a v následujících dnech budeme velice pečlivě eh, sledovat, jaké procesy na Ukrajině probíhají a jaký názor si na ně máme utvořit. Zároveň, a tím se vracím k té své otázce, se domnívám, že diplomacie je schopnost eh, směřovat eh, opačné tendence. Chci se vás tedy zeptat, jak můžete smířit konflikt eh, mezi podnikatelskými a politickými strukturami v zemi? A nebo ještě lépe, jak můžete politiku a podnikání oddělit? A druhá otázka, jakým způsobem se díváte na budoucí reformy ve vaší zemi eh, v kontextu s decentralizací? A také, jak vidíte budoucí eh, vývoj, pokud jde o rovnováhu sil? Na závěr bych se chtěl zeptat, zda vaše vláda je schopna a připravena spolupracovat s tímto parlamentem, se všemi našimi politickými skupinami, bez ohledu na naši ideologickou orientaci. A zda vidíte nějakou možnost, eh, jak eh, Eh, vybalancovat eh, vaše vnější vztahy vůči západu i východu, které by byly ve prospěch jak Ukrajiny, tak eh, spolupráce s Evropou a s Evropskou uní a také spolupráce EU-Rusko. Děkuji. Děkuji panu poslanci Severinovi a nyní pan poslanec Lízek. Pan minister ułatwił mi trochę. Mnohokrát, pane předsedo. Budu velice stručný. Chci se zeptat na závažné ekonomické záležitosti. Je to navracení DPH eh, eh, ze zahraničních zemí při vývozech z Ukrajiny, ale eh, myslím si, že tento problém se má u každou chvíli dořešit, takže dovolte mi, abych se vás zeptal na záležitost zahraniční politiky. Předešlá vláda následně podpořila aspirace dalších zemí východní Evropy, aby se přibližovaly k Evropské unii, k NATO, mám na mysli konkrétně Gruzii. Jaká je politika současného prezidenta a současné vlády vůči NATO a aspiracím jiných zemí daného regionu, které chtějí přistoupit k NATO, konkrétně Gruzie. Chtěl bych vědět také vaše stanovisko vůči situaci v Bělorusku, především ve světle následných voleb. Máme určité obavy a pochyby o demokratickém charakteru. Mísky. Slovo má pan poslanec Mísky, dvě minuty. Paldies, je Godoties jako Kakungs. Cik man zināms, Ukrainas prezidents... Vážený pane ministře, pokud vím, na Ukrajině existuje eh, vyhláška, eh, v jejímž rámci byl eh, Štěpan Bandera vyhlášen ukrajinským národním hrdinou. Já bych chtěl říci, že on se zúčastnil holokaustu a byl, jeho přístup byl vysoce antisemický, jak pokud šlo o jeho slova, tak jeho činy. Domníváte se, že je to skutečný hrdina nebo že je to zločinec? A co plánuje v tomto ohledu dělat vaše vláda? Děkuji. Děkuji panu poslanci Mirskému. Slovo má pan poslanec Landsbergis, dvě minuty. Eh, Děkuji. Vážený pane ministře Řeščenko, když, jsme byli, eh, když jsem byl ve vaší zemi v poslední desetiletí, tak eh, snahy posílit eh, ukrajinský jazyk ve veřejném životě a školství byly zřejmé, posílili za, prezident, za prezidenta Viktora Jušenka, kterého obvinovali oponenti z východu Ukrajiny za špatně míněnou ukrajinizaci. Nyní za prezidenta Janukoviče přicházejí eh, zprávy o údajném vytlačování ukrajinštiny. O takové deukrajinizaci eh, východní části Ukrajiny a Krymu. Mohli byste nám ehm, trochu eh, vysvětlit více tyto změny nebo posuny? A pokud je to pravda, je to jeden z ústupků Moskvy? Nebo je to eh, zcela nezávislá politika nové ukrajinské administrativy? Nebo takovýto trend deukrajinizace eh, vůbec vlastně neexistuje? Děkuji. Děkuji panu poslanci Landsbergisovi a nakonec pan poslanec Schulz dvě minuty. Pane ministře, vy jste na začátku hovořil o eh, snahách Ukrajiny integrovat se do Evropské unii a o jejich perspektivnosti. Já bych se chtěl zeptat na eh, ruskou eh, černomorskou flotilu na Krymu, kterým se eh, ohrozila spolupráce s NATEM. Jak se to má slučovat dohromady? Že jste jednou v malém začali vstupovat do NATO a v současné době ta vazba s NATO, ta integrace s NATO je spíš ten na kledu. A když jste eh, víceméně podepsali smlouvu do příštího století eh, o pobytu ukrajinské, eh, tedy ruské flotily, tak jak byste to vysvětlil? Děkuji panu poslanci Šulcovi. Pane ministře, nyní máte za úkol zodpovědět 11 otázek za o něco méně než 10 minut. Samozřejmě mm, můžete těch minut mít k dispozici trošku více, ale prosím vás eh, přesto o stručnost. Well, thank you for this. Děkuji za tuto příležitost. Pochopitelně tady celá řada otázek, na které bych velice rád odpověděl na každou jednotlivou otázku velice podrobně, ale vzhledem k tomu, že vždy musím podat odpovědi v omezeném čase, udělám, co je v mých silách. Na úvod Ukrajina a volby a otázky, které se týkají tohoto tématu. Dále také ústavní situace jako taková. V první řadě bych chtěl zdůraznit, že prezident Ukrajiny učinil řadu prohlášení, které jasně hovoří o nutnosti řešit problém a mít volby, které budou naplňovat eh, vysoké evropské standardy. Máme pozorovatele, které jsme pozvali z nejrůznějších eh, mezinárodních a nevládních organizací. Eh, můj prezident se setkal s několika zástupci dokonce před pár hodinami a to je jedna cesta, pomocí které chceme vydat signál celému světu, našim přátelům Evropě, že bereme otevřenost naprosto vážně a proces musí být spravedlivý. Demokracie v přechodu. To je výzva. Je to také poslání. Je to poslání, které bere naše vláda i pan prezident naprosto vážně, takže po původním zavedení zákona komunálních voleb. To bylo zavedeno, protože předešlý zákon nebyl spravedlivý. Také byly provedeny změny, které berou v potaz eh, veškerou kritiku, nasloucháme kritice a neustále provádíme konkrétní kroky jsme ve vztahu jak s občanskou společností, s nevládními organizacemi, čili nikomu nenutíme své názory, ale snažíme se zohledňovat názory většiny těch, kteří jsou zapojeni do politického procesu a také bereme v potaz názory lidí. Několik slov o ústavě když roku 1996 byla ústava navrácena, nebylo to proto, že to rozhodla vláda, bylo to proto, že 18 členů ústavního soudu, vlastně 17 hlasovalo pro. Výnos, který byl přijat roku 2004, což bylo jasně v protikladu k ústavě a ke stávajícím právním normám. A je jedno, jak dlouho eh, trvalo porušení ústavy. Byla to ústavní soud, který přijal toto rozhodnutí, čili není to na mě, na vládě, aby diskutovala o výnosu ústavního soudu. Měli jsme pouze jednu volbu, to jsme museli implementovat. A tato zákonnost eh, je uplatňována v demokratickém státě. Rád bych vám dal jeden citát. A to je nález výboru ústavního soudu a z roku 96, krátce poté, co výnos byl přijat. A není, cituji, ústava je výkonná moc a musí tady být náležité nastavení veškerých kontrol, aby se nemohl vrátit autoritářský režim byly tam nastaveny správné zákony a také je dána patřičná úloha ústavnímu soudu, který bude propagovat a prosazovat demokratickou kulturu na Ukrajině. To je podle našeho názoru velice důležitý, důležité stanovisko, které bylo vydáno nejvyšší, nejvyšším orgánem v této oblasti. A jak jsem říkal ve své prezentaci, Myslíme si, že i tak musíme zlepšit eh, ústavu, ale ta bude eh, učiněna prostřednictvím takzvaného inkluzivního postupu, kdy se eh, zúčastní této práce všechny politické strany. V naší zemi jsme měli velký problém. Neschopnost jedné velké politické síly, aby prosadila produktivním způsobem dobré vztahy. Ale v zásadě plně souhlasím s prohlášením, že v určitou chvíli ve východní Evropě politické síly ve většině zemí byly spojeny okolo týmu nebo myšlenky evropské integrace. Bohužel tady existuje touha mít pozitivní pohyb vůči evropské unii pouze pokud tato síla je doslova za volantem. Pokud eh, tomu tak není, tak jsou tady velké snahy zastavit eh, tento proud, toto hnutí, zabránit mu. A dochází tomu proto, že nejsme schopni se zapojit do produktivního dialogu s Evropskou unii. Je to dialog, který probíhá mimo nás. Eh, proto 13 října se chtěl náš prezident setkat eh, s panem Martincem. Co máte dělat, když se chcete setkat s lidmi, kteří zastupují tento trend? Já jsem to viděl dokonce i dnes, ale každopádně jsme připraveni se zapojit do této diskuse, kdy až naši partneři budou připraveni. Jaké je politické spektrum? nečiníme volby mezi jednotlivými politickými stranami. Pevně věříme, že všichni, kdo zde sedí, jsou naše přátelé, naši partneři, jsou relevantní, jsou tady také velice znepokojivé věci, které musíme řešit, čili chceme dále pokračovat v těchto diskusích a věříme, že přijedete na Ukrajinu a budete mít eh, čas se setkat se všemi zástupci Ukrajiny, ať už to budou zástupci opozice nebo naší vlády. Nezastupuji žádnou politickou sílu, zastupuji své ministerstvo, vládo a z této funkce bych chtěl řešit eh, také některé otázky, které se týkají rozhodnutí Evropského parlamentu. Abychom podpořili další diskuse, tak já si myslím, ta otázka nepřijetí usnesení eh, byla správná. My jsme odpověděli na všechny otázky, které se týkaly otázek, které zazněly. Co, v co věříme? Věříme, že musí existovat interakce předtím, než uděláte to konečné rozhodnutí. Musíte mít hlubokou diskusi, musíte naslouchat různým zdrojům informací, různým hlasům. Jsme na to připraveni, jsme tomu otevřeni a máme zájem o takovéto formy diskuse, které, myslím, zohledňují evropskou parlamentní tradici. A je to také naše tradice. Obtížné problémy Například eh, zástupce se dostavil na katolickou univerzitu a ptali jsme se, jaké otázky tam měli řešit, které by měl řešit rektor. A v podstatě on potom přijal jeho omluvu, čili jel tam skutečně kvůli tomu, protože vláda to bere vážně. Nacházíme se v určitém přechodu, kde etika interakce různých vládních služeb a úředníků se musí ještě zlepšit tak, jak je to běžné ve starších demokraciích a jak tomu bylo i v celé řadě nových společností, čili jsme připraveni reagovat na vaše návrhy eh, v tomto ohledu. Co se týče boje proti korupci, jsme jako zástupci vlády, parlamentu nebo našeho národa, jsme připraveni bojovat proti korupci a najít řešení. Věříme, že Bývalí zástupci vlády jsou imunní před jakýmkoliv vyšetřováním nebo ne. Tady bych chtěl jednoduše říci, že první začení, první vyšetřování nebyla namířena proti členům bývalé vlády. První začení bylo provedeno, když náměstek ministra pro životní prostředí byl začen kvůli úplatkům. Bylo to několik týdnů poté, co spáchal tento zločin a několik týdnů poté jeho ministr, eh, který je podporoval tohoto kandidáta, byl koalicí v podstatě vyšachován z vlády. A tak to pokračuje dál. Je tady určité čištění a pochopitelně se to vždy pojí s politickou barvou. Musíme jasně vyslat signál, že korupce nebude povolená a nebude se množit nikde, včetně soudů, protože soudy byly také zdrojem korupce a nestability a neschopnosti zaručit, že vaše práva budou chráněna. Takže z tohoto důvodu nemůžeme čekat a musíme zahájit reformu legislativy o soudnictví. Je to jednak odpovědnost vlády, ale také odpovědnost eh, soudu. Jejich odpovědnost eh, vynášet rozsudky podle zákona a ne na základě jiných pobídek. Co se týče našich vztahů s Ruskem, je tady důležité také říci několik slov, protože tady bylo několik otázek, eh, které se toho týkaly. Myslím si, že v první řadě flotila v Černém moři není hrozbou nikomu. Většina lodí eh, jsou, je starých 40 nebo více let a budou údajně nahrazeny, nicméně je to velice omezená eh, síla, je to, není to žádná hrozba pro NATO, je to místní flotila a věříme, že až eh, nastolíme normální vztahy, které budou stabilní s Ruskem, tak ty budou také předvídatelné a eh, tím si zlepšíme celkový imič v Evropě. Také je tady důležitý prvek, aby Rusko i Evropská unie, podobně jako Ukrajina s Evropskou unii, se dostali do situace, kdy obě strany budou mít eh, výhody z tohoto vztahu. A já si myslím, že Ukrajina tomu velice významně přispívá. Teď se ještě vrátím k otázce jazyků. Zde bych také chtěl odpovědět na tuto konkrétní otázku. Ukrajinština je oficiálním jazykem v Ukrajině, je to náš státní oficiální jazyk a bude tomu tak i nadále. Jsou tady různé názory ze strany různých politických stran co by mělo být tou správnou rovnováhou, co by mělo být eh, poskytnuto v chartě regionálních jazyků. Eh, celá řada zemí se přihlásila k této chartě a jakou úlohu by měl sehrávat jazyk státu, to znamená úřední jazyk. Je to pokračující diskuse a probíhá celá řada debat na toto téma. Konečné řešení neučiní vláda, ale přijme jej parlament. Ale ta diskuse je stále otevřená a vidíme potřebu rovnováhy, které zohlední také evropské hodnoty, především v této oblasti. A nevím, zda mám ještě čas, ale chtěl bych ještě říci několik eh, slov, eh, které se týkají konkrétních charakteristik, mizení novinářů. Všichni tyto případy bereme nesmírně vážně, protože se vždy jedná o našeho spoluobčana, člověka, který přišel o život, pokud přišel o život a většina lidí předpokládá, že tento konkrétní případ tohoto novináře se musí prošetřit a musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zjistili skutečnosti a pokud byl spáchan zločin, tak musíme najít zločince, pachatele. Je zapotřebí získat veškeré možné informace. Já bych vás chtěl ujistit, že vyšetřování dělá vše pro to, aby bylo úspěšné. Nevyřešíme to přes noc, ale vše vyšetřujeme náležitým způsobem. Pro nás je každý lidský život důležitý a tento konkrétní případ také vyvolal velký zájem ze strany veřejnosti. Jak rozdělit politiku a podnikání, to je věc, kterou se musíme naučit hlavně od vás, od kolegů a opět budeme to brát naprosto vážně. Neomezujeme se pouze na evropské členské státy, jakým způsobem jde regulovat ekonomiku, jak zajistit, aby nejefektivnější praktiky byly uplatňovány všude, abychom také zjistili, co se může uplatnit na Ukrajině. Nedávno eh, jsem náš minister navštívil Gruzii a odvezl si velice pozitivní zkušenosti, co dělají v této oblasti. Děláme věci paralelně, ale pochopitelně se učíme i od ostatních, jak derogovat naši ekonomiku. Ukrajinská vláda zrušila 90 licencí, povolení které doslova vykořišťovaly naše evro- ukrajinské hospodářství. Týká se automatických úhrad DPH, čili jsme řešili ten akutní problém obligací. Takže chtěl bych se omluvit, pokud jsem nezodpověděl na veškeré dotazy, které zazněly. Nechci zneužívat vašeho času. Pokud vím, tak vás čeká ještě velice důležitý řečník, který je také zodpovědný za Ukrajinu. Čili můžete i tak pokračovat a požádat jej, aby odpověděl na celou řadu otázek, které jste nanesli. Zná naši situaci velice dobře a možná jeho názory nejsou shodné s mými, ale velice si vážíme vašich obav, vašich eh, možností s vámi jednat velice otevřeně, mít eh, otevřenou diskusi a věříme, že díky tomu by mělo dojít ke zlepšení ve všech sektorech, jak v politickém, sociálním i ekonomickém životě. A Věříme, že Ukrajina se díky tomu jednou stane členem evropské rodiny. Sdílíme vaše hodnoty, aspirace, potřebujeme čas, ale jsme připraveni investovat velké úsilí do toho, aby naše standardy se shodovaly s vašimi, abychom byli úspěšnou, důležitou zemí v Evropě. Grazie, signor ministro. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Tato setkání bylo skutečně velice zajímavé. Nevím, zda jste odpověděl na všechny otázky, nicméně náš dialog nadále pokračuje a jistě se v budoucnosti naskytne příležitost na další eh, doplnění otázek a na potvrzení ochoty ke spolupráci. Ještě jednou děkuji a těším se na brzké shledání. Nyní dvouminutová přestávka a poté přivítáme pana komisaře Fileho. Eh, Vážení kolegové, potřebujeme plně využít našeho času, protože máme nabitý program a pan komisař přišel včas. Já zde s velkým potěšením vítám našeho přítele a spolupracovníka, pana komisaře Fileho, který pohovoří o velice zajímavých tématech, kterými jsou například vyhodnocení a přeskum evropské politiky sousedství, což je proces, který Evropská komise zahájila v létě tohoto roku. Mám velice příjemný úkol potvrdit eh, rovněž vaším jménem panu komisaři to, že velice oceňujeme jeho ochotu a také to, že nás průběžně informuje o svých činnostech a svých iniciativách. Tento vztah máme již od počátku, vlastně od toho prvotního slyšení, které bylo v podstatě spíše určitou zkouškou pro pana komisaře a na jejímž základě byl poté potvrzen ve své funkci. Pan komisař je vždy ve vztazích s Evropským parlamentem velice ochotný a vstřícný. Jak jsem řekl již na počátku, toto naše setkání by tedy mělo vyústit v diskusi o přeskumu evropské politiky sousedství. Pokud jde o ten další, pro tu další část kompetencí pana komisaře, tedy rozšíření. O tom bychom měli hovořit na další schůzi 9. listopadu. Proto bych eh, vás požádal, i když samozřejmě ta témata spolu souvisí, abyste se soustředili na tu první problematiku. Minulý týden jsem kolegům zaslal dotazník, který jste, pane komisaři, spolu spolu eh, s vysokou představitelkou předal členským státům a státům politiky sousedství, ve kterých jsou kladeny otázky týkající se cílu a nástrojů této politiky a její účinnosti. Jsem přesvědčen o tom, že dnešní debata bude pro nás pro všechny příležitostí eh, k úvaze a také eh, k výměně názorů, rovněž na základě toho dotazníku. A rovněž budeme velice eh, zvědaví na ty další cíle, které se eh, objevily při vašich debatách eh, s ministry zahraničí. Nebudu to již dále zdržovat a dávám vám slovo. Prosím, pane komisaři. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Thank Děkuji, pane předsedo, mnohokrát eh, za tuto příležitost. Možná, že mi to bude trvat poněkud déle, 10-15 minut, protože bych vám rád eh, nabídnul komplexní pohled eh, na eh, celý ten eh, proces a nastávající situaci a jako vždycky na tomto výboru se těším na vzájemnou debatu. Pane předsedo, vážení poslanci, je mi potěšením, že s vámi zde dnes jsem na tuto výměnu názoru o evropské politice sousedství. Lisabonská smlouva vytvořila podmínky pro to, aby Evropská unie se stala globálním hráčem. Já jsem několikrát řekl, této sněmovně, že jako komisař pro rozšíření a sousedství hodlám úzce spolupracovat s vysokou představitelkou a místo předsedkyní komise Eštonovou a Evropskou službou pro vnější e, vztahy a pomoci EU eh, naplnit eh, tuto žádost. Nicméně řekl bych, že pokud Evropská unie chce být eh, důvěryhodným globálním hráčem, tak by měla začít ve svém sousedství. V nadcházejících měsících a letech musíme ukázat, že jsme schopni jednat přesvědčivě ve svém sousedství a použít přitom všechny nástroje a příležitosti pro společné a, spojené kroky, které nám nabízí Lisabonská smlouva. To bude jedním z hlavních měřítek kterými bude poměřována naše eh, schopnost eh, naplňovat eh, ustanovení o zahraniční politiky ze Sabonské smlouvy. Díky tomu strategické přehodnocení evropské politiky sousedství je na nejvyšší aktuální. V současné době jsme v polovině našeho konzultačního procesu. Obdrželi jsme příspěvky prakticky od všech členských států a partnerských zemí ENP. Vyslechli jsme si odborníky i akademiky. Setkali jsme se s vysoce postavenými eh, zástupci partnerských zemí a včera, jak jste říkal, pane předsedo, já jsem měl výměnu názorů se členskými státy na Radě pro zahraniční věci. Dnes eh, tedy jednám s vámi a za deset dnů se setkáme s organizacemi občanské společnosti z celého regionu. Teď eh, vyvozovat závěry by bylo předběžné, ale, nebo předčasné, ale můžeme eh, začít tím, eh, že poukážeme na řadu eh, vznikajících otázek, nad kterými je třeba se zamyslet. Evropský parlament prostřednictvím svých zpráv v minulosti významně přispěl k vytváření a směrování rozvoje evropské politiky sousedství. Já věřím, že v naší dnešní debatě nám přijdete se podněty k obohacení eh, našich úvah dále. Eh, v dopise, eh, který Kety Ešnová se mnou zaslala, v červenci v EU a partnerským zemím a jejich ministrům zahraničí jsme se zeptali na tři věci. Za prvé, co by mělo být naší vizí pro evropskou politiku sousedství v nadcházejících 10 až 15 letech? Jakého střednědobého cíle bychom měli sledovat? široce eh, řečeno eh, také během eh, tohoto volebního období parlamentu a komise a co můžeme udělat ke zlepšení našich nástrojů a zdrojů. A já se pokusím na tyto tři otázky odpovědět. Začnu s tou vizí. Řekl bych, že od začátku všichni naši partneři byli velice potěšeni tímto Eh, dalekosáhlým eh, připomínkovým řízením. Všichni chtějí eh, silnější vztahy s Evropskou unii založené na politickém dialogu na vysoké úrovni. Všichni chtějí vyhlížet k hlubším ekonomi- hlubší ekonomické integraci založené na přibližování legislativy a regulatorním zbližování. Chtějí se dívat nebo vzlížet k Eh, snažší mobilitě a zvýšené finanční spolupráci. Jasná mm, poptávka po silné evropské politice sousedství. A to i dokonce eh, navzdory tomu, že některým partnerům se nelíbí eh, ta nálepka, pod kterou je prezentována. Právě jsme měli o tom takovou debatu. To samo o sobě je velice pozitivní, ale bylo by špatné myslet si, že to stačí. My víme, že nejsme jedinými hráči v sousedství. Jsou tady další, kteří se snaží eh, rozšířit svůj vliv způsobem, který není vždycky služitelný s hodnotami EU nebo jejím právem. Bělorusko eh, se dohodlo na celní unii s Ruskem. Politický a hospodářský vliv Číny roste. Očekávání jsou eh, veliká a Evropská unie musí jednoznačně říci, co může nabídnout svém, svým sousedům a co od nich eh, výměnou očekává. A já si myslím, že my jsme to vždycky příliš jasně, nebo ne vždycky tak jasně eh, neříkali. Naše eh, reakce na žádosti o posílení vztahu zejména s našimi sousedy z oblasti Středozemního moře někdy má spíš privilegovanou formu, nebo spíše upřednostňovala formu před eh, obsahem. Náš eh, přístup k jednotlivým zemím nebyl vždycky plně eh, koherentní. Často Evropská unie nevyjádřila plně svá očekávání v oblasti sdělených hodnot. Ucukla. Měli bychom silněji eh, zdůrazňovat, že správná zpráva věcí veřejných a politická reforma nejsou eh, volitelnými eh, součástmi naší politické nabídky, ale jdou ruku v ruce s prohloubenými politickými a hospodářskými vztahy. Evropský parlament prostřednictvím své sítě bilaterálních a multilaterálních kontaktů s parlamenty partnerských zemí hraje velice důležitou roli v prosazování demokratických zásad. Naše konzultace eh, zatím ukazují eh, na vysoký stupeň konsenzu ohledně eh, vize politiky sousedství v souvislosti nebo v souladu se článkem 8 Lisabonské smlouvy. No, na oblast, kde je politická spolupráce co nejbližší a hospodářská integrace co nejhlubší. Jak blízká a, hluboká, jak to říkal jeden odborník. Dlouhodobý cíl by mohl být eh, kdekoliv mezi eh, hlubokou a komplexní oblastí eh, volného obchodu plus 1% a vstupem do Evropské unie minus 1%. Samozřejmě v závislosti na ambicích jednotlivých partnerů. Pokud jde o hospodářskou integraci, tak nás tak se tím logicky dostáváme k vizi plné integrace do vnitřního trhu Evropské unie a k rozšíření čtyř svobod výměnou za přijetí velké části evropského AKY a rozvoje eh, souvisejících administrativních eh, kapacit. A tady jsou určité důležité eh, rozdíly mezi očekáváními partnerů a tím, co Evropská unie je připravena nabídnout. Ten první rozdíl je ohledně počtu svobod, eh, kterých by měli požívat občané partnerských zemí. Partneři očekávají, že budou eh, požívat všech čtyř. Některé členské státy Evropské unie mají takovou tendenci zaměřit se jenom na tři z nich – existují jasné a musím říct si pochopitelné obavy ohledně e, svobody pohybu. Druhá věc je finanční podpora. Partneři e, zdůrazňují nákladnost reform souvisejících s mm, zbližováním se nebo s přibližováním se k evropskému právu a k e, závěru nebo k uzavření té hluboké a komplexní eh, zóny volného obchodu. Některé české státy EU zdrávě eh, hovoří o eh, navýšení finančních zdrojů na podporu těchto reform. Je možné, že klíč k překlenutí těchto rozdílů je v postupném přístupu založeném na jasnější a, na, a rigoroznějším rozlišování. DCFTA nebo bezvízový eh, styk si vyžadují nejenom jasné závazky od partnerských zemí, ale také administrativní schopnost eh, důvěryhodně eh, tyto závazky naplnit. Neměli, tady by se nemělo mlžit. Ale měli bychom být také připraveni odměnit skutečný pokrok a, a dát si k tomu eh, příslušné prostředky. Finanční eh, dávky by měly být mnohem vyšší pro ty země, které skutečně provádějí politické reformy a implementují DCFTA, než pro ty, které to jenom deklarují, ne, které deklarují jenom svoji připravenost. V současné době dostatečně nediferenciujeme. A Evropská unie by měla být eh, vstřícnější v oblasti mobility vůči těm zemím, které přijímají eh, důvěryhodné kroky k kontrole svých vnějších hranic a plní další předběžné podmínky. V této fázi bych také uvedl, že si myslím, že rozlišování by mělo být založené na ambicích partnerských zemí eh, v jejich vztazích s Evropskou unii, na jejich připravenosti eh, přijmout sdílené hodnoty na kterých je Evropská unie založena, na jejich eh, výsledcích v oblasti eh, státní zprávy a reformách a ne na jejich eh, zeměpisné pozici. Samozřejmě některé sousední země jsou evropské a vnímají se jako potenciální členy Evropské unie. Ale jejich aspirace nejsou důvodem nabízet méně ostatním nebo být méně uh, v nároční. Pokud evropští sousedé budou ambicioznější, bude na nich, aby, stanovali, eh, aby dali laťku výše. A já jsem rád za tento přístup, protože eh, většina členských států a téměř všichni partneři se shodnou, že evropská politika sousedství by měla zůstat eh, tím jedním zastřešujícím mechanismem, pod kterým budeme tedy dále nastavovat vztahy s našimi sousedy. Abychom dosáhli tohoto cíle, eh, o kterém jsem hovořil, eh, musíme si uvědomit, že je řada oblastí, kterým eh, bychom měli věnovat pozornost střednědobě. A tady vidím sedm otázek, které zasluhují zmínku. Jednou je žádost několika našich politických partnerů pro větší politické usměrňování našich vztahů. To neznamená jako tedy rozšíření příležitostí pro formální debatu, ale spíše eh, pokračování v rozsáhlém a kontinuálním a podstatném dialogu na politické úrovni. Já to vnímám i jako legitimní eh, žádost, která nám může pomoci vyřešit eh, neporozumění, nedorozumění a obtížné otázky v duchu důvěry a partnerství. Nyní se musíme zamyslet nad tím, jak nejlépe tuto myšlenku promítnout do praxe nejenom mezi ministry zahraničí, ale také v oblasti ostatních oblastech úzké spolupráce. Druhá věc se týká těch DCFTA, které jsou jádrem naší nabídky. Vyhlídka na účast na vnitřním trhu je mohutným hybatelem změny. Měli bychom se snažit o vyjednávání nebo provádět vyjednávání o DCFTA v krátkodobém horizontu s většinou eh, eh, našich eh, sousedů, jak na východě, tak na jihu. Naši partneři zdůrazňují, jak je důležité eh, získat snažší přístup na trh, eh, zejména se zemědělskými a zemědělsko-průmyslovými výrobky. Za naši stranu bychom měli zdůraznit, že aby partnerské země plně byly schopné sklízet ovoce takovéto dohody, je třeba provést zásadních reform k zajištění nezávislosti a spravedlnosti soudního systému a k eh, potlačení korupce. Třetí eh, věcí, o kterou eh, se žádá, je snažší mobilita. Samozřejmě je to zřejmě politicky obtížné, ale bylo by obtížné hm, ignorovat to, jak všichni naši partneři trvají na této věci. Musíme se tady snažit vymanit se z běžného způsobu eh, myšlení eh, a z eh, černobílého přístupu. Možná bychom mohli vytvořit širší přístup k mobilitě a migraci, který bude prospěšný pro všechny, kde se budou také řešit bezpečnostní ohledy. Naše zaměření na některé selektivní kategorie lidí, jako jsou studenti, vědeští pracovníci nebo podnikatelé, by mohla být jednou cestou, nebo bychom eh, se eh, mohli eh, zabývat silnou diferenciací, o které jsem hovořil už dříve. Čtvrtá věc se souvisí s trvalými nebo vleklými konflikty a s tím, co Evropská unie může udělat k jejich vyřešení. To je otázka, které se nemůžeme vyhnout neschopnost přispět k řešení konfliktů ehm, je jedním z hlavních nedostatků evropské politiky sousedství, i když je to otázka, která jde vlastně nad její rámec. Partneři nás žádají, abychom vystupovali aktivněji. Evropská unie by měla být eh, viditelnější a měla by dávat více zdrojů na budování důvěry. Ale můžeme jít ještě nad rámec budování důvěry. Naši sousedé jasně očekávají, že s Lisabonskou smlouvou Evropská unie bude schopná nasadit veškeré své instrumenty, včetně SDP a CFSP, koherentněji. To je oblast, která si vyžaduje další zamyšlení. Pátá žádost, kterou slycháme, je prohloubení sektorové spolupráce. Máme tady eh, poptávku po větší spolupráci v oblastech jako energetika, životní prostředí, klimatické změny, školství, průmyslová spolupráce nebo eh, transfer technologií. Jedná se také o náš zájem a musíme reagovat pozitivně. Partneři také velice eh, rádi získávají větší přístup k programům EU a účast v agenturách EU. Šestá otázka se týká zapojení občanské společnosti. Organizace občanské společnosti v partnerských eh, zemích jsou našimi nejvěrnějšími a nejsilnějšími eh, spojenci při prosazování hodnot a eh, řádného systému zprávy veřejných věcí. Jsou také důležitým spojencem při mm, nebo v oblasti přibližování se k evropským normám v oblastech, jako je životní prostředí a klimatické změny. Musíme je zapojit do eh, tvorby naší politiky a do sledování. Musíme je napojit na organizace občanské společnosti v Evropské unii. Musíme investovat do nich a posilovat jejich kapacitu. A závěrem je tady otázka eh, regionálních specifik v našem sousedství a jejich eh, příspěvku k našim celkovým eh, cílům. Přístup eh, šitý na míru k jednotlivým regionům naší politiky sousedství by měl zůstat jejím, její klíčovou vlastností. A já jsem navíc přesvědčen, že evropská politika sousedství by měla prosazovat regionální spolupráci mezi partnery evropské politiky sousedství, zejména v kontextu Evrops- eh, východního partnerství a Unie pro Středomoří, které jsou hlavním, i když ne jediným regionálním rozběrem politiky sousedství. S, s východním partnerstvím Evropská unie vytvořila um, ambiciozní program pro prohlubování eh, vztahu se šesti východními eh, partnery, jak na bilaterální úrovni, tak s celou skupinou. 18 měsíců po pražském eh, summitu došlo k velkému pokroku při vytváření nových smluvních vztahů a multilaterální spolupráce nabyla velké intenzity. Evropská nebo revize evropské eh, politiky sousedství nám nabízí příležitost eh, zhodnotit eh, první výsledky a připravit se úspěšně na summit v Budapešti příští rok v květnu. Unie pro Středomoří se také pohybuje vpřed navzdory politickým nesnázím souvisejícím s mírovým procesem na Středním východě. Sekretariát bude vytvořen a e, už byl odveden velký kus práce. Musíme e, v rámci naší revize najít praktické způsoby, jak přispět k naplnění této iniciativy. Musíme e, pomoci jí naplnit svůj základní cíl, vytvářet pracovní místa, růst a schopnost inovovat, které jsou tolik potřeba v oblasti středozemního moře v nadcházejících letech. A nyní, dámy a pánové, bych ještě zmínil otázku politických nástrojů, finančních nástrojů a v neposlední řadě také zdrojů. Akční plány evropské politiky sousedství se osvědčily jako ústřední nástroje implementace politik. Nyní přicházíme k druhé generaci těchto nástrojů a je třeba je lépe zacílit a lépe propojit s reformními agendami partnerských zemí a také s finančními zdroji nezbytnými na jejich implementaci. Nástroj Evropského sousedství a partnerství ENPI byl podstatnou změnou ve způsobu poskytování naší pomoci. Mnozí lidé ale zdůrazňují, že by bylo třeba ještě lépe propojit reformní priority akčních plánů politiky sousedství s finanční spoluprácí a také to, že finanční pomoc by měla být poskytována rychleji, s menší byrokracií a s větší flexibilitou při reakci na nové potřeby. Partnerské země nás, nás rovněž žádají, abychom se více inspirovali před vstupní pomocí. My se tím budeme velice vážně zabývat, ale potřebujeme proto vaši podporu existuje určitá rovnováha mezi účinností a kontrolou. Vím, že jste znepokojeni demokratickou kontrolou vnějších výdajů, takzvaným eh, a ta takzvaná demokratická kontrola v rámci nástroje politiky partner sousedství dosud fungovala velice dobře a my jsme vždy byli velice vstřícní, pokud jde o žádosti Evropského parlamentu pokud jde o různé konzultace a výměny názorů. A měli bychom se vážně zamyslet dříve než tento proces a obecně celkovou přípravu a poskytování naší pomoci učinili formálnějším. Rovněž bych zde chtěl zdůraznit další důležitý bod, podpora zemím sousedství je zásadně odlišná od klasické rozvojové pomoci. Je třeba, abychom byli schopni rychle reagovat na nové potřeby a vyvíjející se politické cíle. A potřebujeme určitou pružnost, abychom mohli reagovat také na reformní agendy a potřeby našich partnerských zemí. S určitým váháním hovořím o finančních zdrojích v této velice závažné hospodářské a ekon- finanční situaci, ve které se Evropská unie nachází. Samozřejmě, že účinnost můžeme určitým způsobem zlepšit pomocí lepšího zacílení a rovněž můžeme vyvinout lepší, inovativnější finanční nástroje. To je zřejmé. Rovněž můžeme lépe koordinovat pomoc e- Evropské unie a členských států tím, že budeme využívat akčních plánů. Nicméně, buďme upřímní, sami potřebujeme eh, nalézt ty dostatečné finanční zdroje na podporu takto ambiciozní politiky, protože nemůžeme požadovat nějaké dalekosáhlé eh, reformy a odmítat eh, finanční pomoc. Vážený pane předsedo, vážení členové, na závěr mi dovolte ještě říci následující. Toto jsou úvahy, které se zaměřují na celou řadu bodů vyplývajících ze strategického přeskumu. Jde však pouze o předběžné úvahy a já očekávám, že se budou nadále rozvíjet a konkretizovat tak, jak ten postup konzultace bude pokračovat. 1. února paní Štn a já vyzveme členské státy Evropské unie a partnery politiky sousedství na ministerskou konferenci. Očekáváme, že nám tato konference poskytne určitou orientaci při předkládání návrhů, které zamýšlíme v Dubnu Radě a Evropskému parlamentu předložit. Již nyní jsem se zde s vámi ale chtěl o tyto předběžné úvahy podělit a velice rád bych si vyslechl také vaše reakce a vaše návrhy. Pokud chceme, aby evropská politika sousedství se stala jakousi kotvou pro naše sousedy a odrážela tak ambiciozní cíle smlouvy. Potřebujeme znát vaše eh, na stanoviska a také vaši podporu. Mnohokrát děkuji. Grazie, komisario Füle. La... Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Nyní má slovo pan, komisař, eh, pan kolega Brok. Dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři, já bych vám rád eh, vyslovil blahopřání, protože už dlouho jsem neměl takový pocit, že eh, by někdo přistupoval k těm tématům jasně strategicky, se strategickým pohledem, eh, který eh, je i operativní. A ono je to možné. Vždycky to zatím bylo takové, že jsme tam dávali spoustu peněz, ale nemířili jsme je eh, v nějak cíleně. Takové máme eh, eh, zkušenosti, když si vzpomenu na to, co nám tady říkal ukrajinský minister zahraničí před chvílí, tak jistě víte, o čem mluvím. My s vámi docela jistě budeme chtít intenzivně spolupracovat, abychom tohleto posunuli vpřed. A pokud jde o ty eh, otázky, tak eh, my jsme se k ním vyjádřili v jednotlivých zprávách. A pokud jde o východní partnerství, tak tam říkáme, tady je jasná evropská perspektiva. Partnerství eh, pro Středomoří i východní partnerství jsou rovnocené, ale v cílích a metodou jsou odlišné. Jednou jsou to sousedé Evropy a jednou jsou to evropští sousedé. A já si myslím, že je tedy třeba eh, zamýšlet se nad tím, jak dále. A musíme se, eh, jak Romano Prody jednou říkal, eh, snažit to dělat všelijak než jen institucionálně. To znamená, máme tady vyjednávání o volné zóně obchodu, vlastně a tím přizpůsobíme, tím dáme přístup k našemu jednotnému trhu a musíme se zamyslet nad tím, abychom tam prosadili i své politické cíle. Evropský hospodářský prostor by mohl být eh, příkladem. A nemůže to všechno být eh, stejné, pokud je jednotlivé eh, kroky, ale jako přístup, jako, jako příklad, jako vzor by to mohlo být eh, dobré a eh, mohl by to být eh, způsob, jak udržet Evropskou unii otevřenou k dalšímu rozšiřování. Děkuji. Brok. Děkuji panu poslanci Brokovi, pan poslanec Panceri, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal pan poslanec Brok a také k tomu, co jste říkal vy, pane předsedo Albertini. Eh, chtěl bych poděkovat panu komisaři za jeho ochotu, eh, kterou rozhodně eh, nezdílejí všichni komisaři. A také bych mu chtěl poděkovat za to, co řekl. Já jsem vám chtěl předložit tři stručné otázky. Veškerá politika sousedství je bez pochyby strategická. Je třeba dívat se na tuto politiku komplexně. Já si nicméně myslím, že my bychom se zde měli eh, rozhodněji orientovat eh, vzhledem eh, k našim finančním zdrojům a zájmům na jich, na středomorskou oblast. Ty na důvody jsou zřejmé protože eh, si dovedeme představit, že z jihu přijde mnoho problémů, ale také mnoho řešení našich problémů. A proto by bylo dobré více investovat do této oblasti. Vy jste velice eh, jasně eh, hovořil, že jsme se soustředili spíše na formu a nikoli na podstatu. A s tím já velice souhlasím. Myslím si, že to znamená dát nejen více financí, ale také jaksi přísnější požadavky na tyto zemi. země. Druhá Eh, věc. Hovořil jste o požadavku eh, hlubší hospodářské integrace ze strany těchto zemích, ale eh, Samozřejmě, že jsou důležité v tomto ohledu jednak finanční zdroje, ale rovněž jde o materiální a nemateriální demokratické infrastruktury. Zde mám na mysli budování demokracie a civilní společnost. Zde je třeba být obezřetní a myslím si, že zde bychom měli své cíle lépe specifikovat, vybrat pouze některé. A za třetí, v rámci toho přeskumu nechci spochybňovat eh, funkce komisařů. Myslím si ale, že je zde jasná potřeba, aby vaše funkce byla stále více spojována například eh, s tématem politiky migrace, protože já vidím i zde v parlamentu, například mezi výborem eh, pro občanské svobody a výborem pro vnější vztahy, že se často o věcech hovoří odděleně a já se domnívám, že je třeba tuto problematiku propojit. Děkuji, paní poslankyně nejdřív dvě minuty. Uh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, v první řadě, pane komisaři, ráda bych vám vzdala hold, že jste udělal revizi sedím tady, revizi evropské politiky sousedství. Chtěla bych vám moc poděkovat za způsob, jak jste nám vyložil jak to vidíte, jaké reakce jsou na dotazní, které jste poslal jednak členským státům, ale také všem eh, státům, které spadají do evropské politiky sousedství. Pevně věřím, že odpovědi mohou naznačit základ revize, která je tak zapotřebí. Vždy tady byla určitá nejasnost co je vlastně cílem evropské politiky sousedství. A věřím, že je tady celá řada nedorozumění, která přetrvávají a často jsou tady protichůdná očekávání. Osobně si říkám, že partnerské země už netvrdí, že evropské země chceme toho tolik a přitom ji nabízíme tak málo, a že bychom to měli zastavit, pokud se někam vůbec chceme dostat. Ráda bych řekla ještě několik poznámek k třem aspektům. Jednak pohyb osob. Zdá se mi naprosto jasné, že čím přísnější vízová politika, tím eh, více se snaží lidé obejít eh, legislativní opatření, tím více budou překračovat délku platnosti víz a tak dále, čili budou dělat vše pro to, aby to obešli. Začali jsme zevšeobecňovat systém takzvaných revolvujících, nebo stále se obnovujících víz. To vízum platí na nějakou dobu, pak se musíte vrátit a opět to prodloužíte, ale Dále je to otázka otevření trhu. Zda bychom měli přijmout více produktů a služeb přicházejících z těchto zemí a také si myslím, že by bylo dobré a důležité, aby Evropská komise ve všech svých službách pracovala více na tom, aby se vyřešily tzv. zmražené konflikty. Eh, Pan poslanec Schulz, dvě minuty. Pane komisaři, já bych se eh, připojil k díkům předřečníků, eh, že nás tady tak aktuálně zpravujete o situaci, a ve všech eh, bodech vaší činnosti, eh, pokud jde o evropskou politiku sousedství, s vámi souhlasím, i když eh, si myslím, že bychom tady měli stanovit určité priority v souvislosti s východním partnerstvím. Eh, ovšem vy také eh, zodpovídáte za eh, rozšíření a já si myslím, že v této otázce, stejně jako naše sousedské země, očekáváme i my jasnou orientaci. Po Lisabonu něco takového, jako je konečnost Evropské unie, je něco, o čem musíme diskutovat. Protože provádět politické reformy eh, jenom proto, aby se někdo stal eh, členem Evropské unie, to je takové trošku iluzion. To je taková trochu iluze. To bychom to mohli vzít celý svět nakonec. To znamená, že eh, síť hlubokých partnerských vztahů je model, který můžeme nabídnout těmto zemím. Můžou se na něj spolehnout, může to souviset s přijetím eh, norem za eh, obchod, eh, na, na zazonu obchodu, za Schengen, rozšířením šengenského prostoru, ale nemůžeme nabízet nekonečné přijímání. A jedině na základě tohoto se naše sousední země můžou politicky snažit. Takže myslím si, že ta debata o konečnosti Evropské unie, konečném rozměru Evropské unie, už se, už se jí nemůžeme vyhýbat po Lisabonu. Grazie, onorevole Schulz. Děkuji. Pan poslanec Mijer, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Když jste sem přišel poprvé, hovořili jsme o nástrojích ENP a asociačních dohodách a potřebě lépe eh, postupovat podle článku 2. Tak, abychom eh, zaručili přísné dodržování a respektování lidských práv a aplikaci veškerých eh, mezinárodních dohod v oblasti lidských práv. Dohodli jsme se na tom, že je třeba tento nástroj ještě rozpracovat eh, protože je pravda, že tento článek není dostatečně využíván a to oběma stranami eh, v oblasti Středozemního moře. Například eh, Izrael tento článek dostatečně neaplikuje. Minulý týden došlo k úmrtí v oblasti západní Sahary způsobila ji marocká armáda, 14-letý eh, chlapec z oblasti eh, západní Sahary. Zde zahynul v táboře během eh, protestů a zemřelo zde tedy dítě, které marocká armáda zabila. Generální tajemník Spojených národů o tom eh, hovořil eh, v New Yorku ve Štrasburku a v New Yorku došlo k novému neformálnímu jednání ve snaze nalézt nějaké řešení. Je ale pravda, že Maroko nadále nedodržuje na územích západní eh, Sahary ani dohodu o rybolovu. Vzhledem k této velice nedávné smrti v oblasti západní Sahary se domnívám, že bychom skutečně si měli položit otázku, zda článek 2 eh, vůbec v rámci ENP k něčemu vede. Děkuji. Pan poslanec Jib, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych eh, vám chtěl poděkovat, pane komisaři. Chtěl bych eh, poděkovat eh, za přehled v oblasti evropské politiky sousedství a východní politiky. Když jste popsal sedm očekávání ze strany našich sousedů, je důležité, abychom věděli, jaké jsou očekávání těch, kteří jsou příjemci naší politiky sousedství. Především s ohledem na očekávání, která jsou spojená s naší pomocí, kdy se snažíme řešit to otázku tzv. zmražených konfliktů. A je obtížné věřit v nějaký pokrok, například Moldavsko, Gruzie, Severní Karabach, tady je obtížné doufat v nějaký další pokrok, aniž by se tedy nevyřešily tyto zmražené konflikty. Můj dotaz je následující. Mobilita je něco, co je vysoce požadováno. To znamená, že lidé chtějí mít lepší přístup k vízum. A sousední země takto vidí Evropu. Mě by zajímalo, která z těchto zemí je nejblíže k možnému pokroku kde můžeme očekávat, že změny, které zavedou, povedou k eh, určitým změnám, co se týče jejich možnosti přiblížení se k Evropské unii. Dále, ve vašem hodnocení, které vychází hodnocení, kdo by měl být oceněn finančně z této skupiny zemí, které jsou členy Evropského partnerství nebo politiky sousedství. Nežádám vás, abyste jmenoval konkrétní země, ale které z těchto zemí si myslíte mají šanci na to, aby získali určitou podporu v rámci této politiky. Honorevole, eh, Děkuji panu poslanci Gřibovi. Pan poslanec Severin, dvě minuty. Ano, já bych také chtěl mnoho krát poblahopřát panu komisaři za tuto iniciativu, ale také za úspěchy při dosahování této vize již v tomto stádiu. Bylo to nezbytné a včasné a je to slibné. Pokud jde o metodologii, zde bych řekl, že bohužel tato debata nám nemohla poskytnout příležitost eh, podělit se s vámi o veškeré naše úvahy, ani vám o to, abyste si je od nás vzal, takže bych vás eh, požádal o trpělivost. My připravíme určitou iniciativu a doufám, že ta debata bude eh, moci probíhat na omezenějším fóru u určitých konkrétních otázek a hlouběji. Principiálně se domnívám, že dobrá globální politika začíná právě dobrou politikou sousedství, tak jak jste to řekl. Rovněž se domnívám, že koherentní politika sousedství vyžaduje koherentní Evropskou unii. A my mám na mysli koherentnost jak institucionální, tak také intelektuální. Nevím, jak lépe bych to vyjádřil, protože my máme velice rozdílné tradice zaměřujeme se na rozdílné eh, věci, různé věci jsou pro nás eh, citlivé, máme různé znalosti a to vše musíme spojit a snažit se vlastně ty různé oblasti sousedství vnímat stejně, ať již jde o moří, Moldávii, eh, přičemž každá z těchto oblastí má pro různé členské státy různé konotace. Myslím si, že je třeba mít určitou eh, stabilitu a demokracii, pokud jde o politiku sousedství. Takže potřebujeme toho, dosáhnout toho, aby naše, naši sousedi byli stabilnější, aby byli bezpečnější a za účelem dosažení bezpečnosti a rozvoje potřebujeme demokracii. A poslední věc. Jeden koncept jste nezměnil. Jde o společné sousedství. Je to komplikované, protože někteří naši sousedé nejsou pouze našimi sousedy, ale jsou také zase sousedy dalších zemí. A je třeba podívat se na to, zda s určitými zeměmi jednáme jako s exkluzivními sousedy a poté tedy e, musíme soupeřit e, o ně s jinými zeměmi, anebo zda je vidíme jako společné sousedy s jinými zeměmi, zda rozvíjíme trojstranou spolupráci a tak dále. Zde svůj příspěvek ukončím. Děkuji, pane předsedo, za velkorysost, ale myslím si, že ten dialog musí pokračovat. Děkuji. Děkuji panu poslanci Severinovi. Pan poslanec paní poslankyně Juland. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu Filemu za to, že eh, mezi nás přišel. Nejdříve bych zareagovala na to, co jste říkala ohledně nedostatečných vyhlídek v eh, politice sousedství z pohledu eh, sousedských zemí. A já s tím souhlasím znovu velmi silně. Pokud nebudeme schopni jim nabídnout jasnou perspektivu, tak nemůžeme očekávat, že tyto země se budou rychleji a iniciativněji pohybovat v oblasti svých reform, protože ono eh, vlastně těžko eh, vysvětluje populaci eh, nějaká drahá reforma, proč, když neexistuje jasná vyhlídka na to proč. Takže já bych po politické stran- stránce podpořila vaše volání po jasnější perspektivě. Nicméně je tady konkrétní otázka otevírání trhu. Vy jste říkal, a my eh, mm, často používáme velká slova. Ano, jsme ochotni eh, otevřít eh, trh sousedním zemím, ale jakmile přijde na konkrétní případy, a teď hovořím konkrétně o Gruzi, tak pak nejsme ochotni a schopni dokonce ani zahájit vyjednávání o zóně volného obchodu. A pořád si klademe nové a nové technické podmínky, jakmile oni jednu eh, splní, tak eh, přijdeme s další. A dokonce i v případě mé země nám se podařilo alespoň zahájit vyjednávání a naše země pokračovala s reformami a naplňováním um, podmínkami, ale eh, zahájit vyjednávání by mohl být alespoň signál toho, že chceme nakonec tu eh, z toho dovolném obchodu. Eh, Děkuji. Eh, prosím další ročníka. Děkuji a vítejte, pane File. Dvě věci, jenom k, jednou k vašim otázkám a potom ještě další věc. Otázka toho, eh, co eh, nabízíme, je tady mezi námi. A také eh, se to týká trochu liberalizace vízového styku, ale to je trochu zúžené. Musíme to trošku rozšířit. A vy jste říkal o, otevření, o otevřením evropských trhů produktům, jako je ocel a textilní produkty to si musíme eh, probrat velice eh, upřímně. Potom za druhé je tady otázka vzdělání a otevření eh, možnosti pro mladé podnikatele a studenty, aby přišli do Evropské unie alespoň nějako, na nějakou dobu. A já si myslím potom, že musíme také pohovořit o té otázce lidských práv. Ty doložky o lidských právech ve většině většinou nefungují Často se nikdy nepoužívají a potřebujeme je prostě revidovat. Potom jsme hovořili o zmražených konfliktech a to musíme také dělat lépe. A potom ještě k Libii, ke spolupráci, eh, k programu spolupráce, eh, který podepsala komisařka Malstrová. Já jsem se dneska dověděla, že část z těch 50 milionů půjde z instrumentu na stabilitu, což si myslím, že je opravdu nepatřičné a ráda bych slyšela vaše vysvětlení ohledně toho, odkud ty peníze opravdu jsou a jak to budete schopen odhájit. Děkuji paní poslankyni Bartner, pan poslanec Pukan. Děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane komisaři, eh, všichni vás chválí a já na ně navážu. Ale vážně řečeno, eh, rád bych zopakoval, co náš předseda říkal na začátku. Vážíme si vaši připravenosti přijít a nejenom přijít, ale dát nám možnost se s vámi bavit. Takže neberte to jako diplomatickou piruetu, ale jako ocenění vašeho přístupu. Také jsme rádi, že vy eh, neděláte pirovity, když odpovídáte naše otázky eh, a reagujete na naše připomínky. Já doufám, že to dnes zapakujete, to, co jste udělal dříve, tento přístup. Já eh, si vážím těch myšlenek, které jste zde přes, předložil, protože si myslím, že nebyly zbytečně vizionářské. Někdy, když je vize příliš vizionářská, tak se eh, některé věci těžko definují. Já myslím, že to, co jste říkal, bylo celé eh, jasné a praktické a pragmatické. A já mám poměrně eh, takovou uvolněnou otázku. Vy jste komisařem pro evropskou politiku sousedství a pro partnerství a pro rozšíření. Jak vnímáte eh, v své mysli tyto dvě součásti eh, eh, z své agendy? Myslíte si, že mm, to je zcela slučitelné, je to součást jednoho obrázku, anebo jsou to dvě odlišné otázky, které se těžko spojují? To je taková zkoumavá osobní otázka. Děkuji panu Kukanovi a teď pan Palecky z dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaře, já vám děkuji za jasné a komplexní prohlášení. Eh, příspěvky našich kolegů už ukazují, že sdílejí eh, do značné míry vaše vize a že alespoň členové AFETu vás budou podporovat. Eh, ukazuje to, že opravdu máte před sebou dobré vyhlídky na naplnění těch plánů. Jednu konkrétní, velice snadou otázku. Jak vnímáte situaci v Bělorusku? Předvečer 19. prosince a po něm. A předpokládám, že víte, že Litva společně eh, s Běloruskem a Ukrajinou eh, připravili návrh eh, projektů společných priorit východního partnerství, kde se rozvíjí spolupráce v oblasti energetiky, dopravy a kulturní politiky. Jak Eh, hodnotí komise tyto projekty a jak by je mohla podpořit eh, morálně, možná, že nejenom morálně. A jak z tohoto pohledu eh, vnímáte nedávné výsledky návštěvy litevské prezidentky Dalidy Grybauskajte v Minsku? Děkuji, prosím pana poslance Peterleho, dvě minuty. Uh, Pane předsedo, já si myslím, že eh, už se tady vidíme po třetí a já jsem velice rád eh, a děkuji vám za velice jasně prezent, za jasnou prezentaci. Vy jste hovořil o filozofii té jedné střechy a to se mi eh, moc líbilo. A rád bych tady zmínil tři strategické věci, když řešíme sousedství. Za prvé, mládež. Myslím, že dohody o spolupráci se zaměřují na eh, výměny studentů, na podporu mladých vědců a tak dále. Za druhé, také bych zmínil mobilitu. Často zdůrazňujeme eh, více hospodářskou spolupráci, eh, vědeckou výměnu, zaměřujeme se na malé a střední podniky a tak dále. Ale minulý týden jsem slyšel, jak dlouhé týdny lidé musí například v Turecku čekat na získání víza. Myslím si, že ty technické bariéry by se daly vyřešit poměrně rychle. Třetí strategická věc je, myslím, oblast zdravotnictví. To se hodně podceňuje. S těmito eh, zeměmi máme eh, společné eh, velice eh, znepokojující zdravotnické eh, trendy, zejména pokud jde o chronické nemoci a rakovinu. To se vyžaduje nejenom sektorovou, ale i mezisektorovou spolupráci. Společně bychom se měli zamyslet nad tím, jak vytvořit určitý vzorec spolupráce, který povede k lepšímu zdraví nás všech. Měli bychom se pokusit zajistit větší mobilitu poznatku. To není jednosměrný proces. Děkuji panu poslanci Peterlemu. Nyní paní poslankyně Gomez, dvě minuty. Pane komisaři, ono nejde jenom o sousedy. kterým se snažíme eh, všípit naše hodnoty. My někdy také zapomínáme eh, na své hodnoty. Například, když nemáme dostatečnou strategii eh, ve vízových, eh, mm, ve vízových eh, mm, otázkách nebo se snažíme vyjednat readmisní dohody s různými diktátory. Takže já bych se chtěl zeptat, nebo bych chtěl říct, vyjádřit, jak jsme smutní, že jsme zatím nedostali rámcovou dohodu, která se vyjednává s Libí, i když ta delegace už jede do Libie příští týden. Já vítám eh, váš strategický eh, záměr, ale naši ministři obyčejně velice dobře eh, umí strategicky mluvit, ale problém přichází, když je třeba tu strategii promítnout do konkrétních kroků v konkrétních případech. Takže si myslím, že by bylo užitečné, když se ptáte například na náš příspěvek k tomu usnesení o ochranných o, o, o těch eh, vleklých konfliktech, tak například eh, se zeptejme na eh, to, jak to vypadá na Kypru. A také tady máme otázku za západní Sahary. Tam máme docela jasné bezpečnostní zájmy, že to je oblast, Mm, odkud tam pochází terorismus eh, ze Sahelu. Můžu také hovořit o izraelsko-palestinském konfliktu a o dalších. To jsou, myslím, otázky, eh, kde by bylo eh, užitečné, abyste se na ně ptal v ministru zahraničí a nechtěl od nich ty politování hodné, žalostné odpovědi, který, kterými nám říkají, že se eh, nemůžou eh, do toho pustit a tak dále. A omlouvám se, že tady nemůžu zůstat na vaši odpověď. Tak ještě paní, pan Chrysler dal dvě minuty na závěr debaty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych eh, se navázal na to, co říkal Werner Schulz, že musíme debatovat o konečnosti Evropské unie. Já si pamatuji, eh, jak Joška Fischer ve své humboldtovské řeči o tom eh, poměrně přesně hovořil před lety. Když eh, dospějeme k konečnosti, tak to neznamená, že potom je na věky věku zavřeno. Dnes vůbec nevíme, co se bude dít za 20-30 let, nebo co bude nutné, nebo možná ještě dříve. Nicméně, budeme si muset položit tu otázku, a to i v zájmu našich občanů, kteří při další debatě o rozšíření Eh, říkají, že už jim to stačí. Musíme se dostat do eh, té fáze. Potom tady máme samozřejmě také eh, filozofický rozměr, kde je řečeno, že prohloubení je možné jenom s rozšířením, takže Evropská unie musí se zamýšlet nad tím vztahem rozšiřování a prohlubování. Protože eh, jsou tady přímé otázky, jak má vypadat další eh, přímý krok, ale také musíme debatovat o tom, co je konečným eh, cílem, co je možné, jaká je Evropská unie možná a co chceme. A samozřejmě to také znamená, že musíme lidé zapojovat do té debaty. Vím, že na konventu jsme o tom měli velké možnosti debatovat, ale nakonec to zapadlo a v Lisabonské smlouvě jsme to už úplně pomenuli. Takže jak vnímáte tuhle eh, debatu? Jste eh, připraven eh, ji v Evropě tedy přednes do popředí na, v rámci té vnitřní debaty? Děkuji a slovo má pan komisař. Prosím, můžete reagovat na ty četné otázky, které byly položeny. Prosím. Yeah, uh, uh, I can make a choice, yeah. Ano, já si tedy eh, musím vybrat. Já se tedy pokusím zodpovídat ty otázky od konce. Já Samozřejmě vím, že to eh, je ve vašich rukou, ale já to budu podporovat. Existuje balíček, který vám bude v brzké době předložen. Dnes není čas ani prostor na diskuzi o tom balíčku, ale já bych tu diskusi chtěl mít a to nejen pokud jde o politické eh, řešení rozšíření, podmínky rozšíření, stanovisko Evropského parlamentu, ale také to, zda e, rozšiřování je dosud procesem sjednocování Evropy, nebo zda je to vlastně něco jiného. Jak důležité je rozšiřování pro pomoc e, našim vlastním politikám, jak využít e, rozšíření v době, kdy je velikost opět důležitá. Tyto všechny otázky je třeba prodebatovat eh, v souvislosti s balíčkem rozšiřování a jistě se k tomu nalezne vhodná příležitost v budoucnosti. A já samozřejmě nemohu vždy o těchto otázkách diskutovat ani eh, s dalšími ministry zahraničí. Pokud jde o rámcové dohody, Cathy Ashton se zabývá touto problematikou, je si jí vědoma a je si vědoma dopadů rámcových dohod, které jsme podepsali členské státy a rada zmínili určité námitky, Cathy Ashton se tím zabývá. Zabývá se tedy tím, jakým způsobem by mohla tím nejlepším způsobem eh, implementovat eh, odhodlání a závazek komise při podepsání těch rámcových dohod. Pokud jde o Bělorusko, Zde nějaký eh, podstatný pohyb eh, nevidím, ani pokud jde o ty budoucí volby. Ty volby jsou příležitostí vždy. Otázkou je, zda to bude skutečná příležitost, nebo zda to bude další ztracená příležitost. To bude záviset na běloruských úřadech a občanech. Já jedu za několik dnů do Minska, jedu tam již po druhé a tentokrát se budu se nesetkám s prezidentem, tak brzy před volbami není vhodné, aby se komisař EU setkával s prezidentem, ale setkám se se zástupci občanských organizací, eh, s tou národní platformou, která vyslala své zástupce na druhé berlínské fórum eh, občanských organizací. Eh, to, na to bych se tedy chtěla při svých diskusích v Bělorusku zaměřit na tuto oblast. Prezident Lukašenko ví, jaké jsou požadavky, jaké jsou naše požadavky na to, aby se náš vztah někam posunul. To je za prvé a za druhé členské státy debatovali o společném eh, střednědobém plánu komise a dostali jsme rovněž zelenou pro předložení návrhu mandátu týkajícího se jednání o readmisní dohodě a usnadňování eh, a dohodě o usnadnění vízového režimu. Tyto dohody se úzce týkají běloruských eh, občanů a rovněž by to umožnilo tu mobilitu znalostí. To je termín, který mám velice rád. Běloruské úřady rovněž velice dobře vědí, jaké jsou nejen podmínky, které si eh, klademe pro postup v bilaterálních a smluvních vztazích, ale rovněž eh, je zde otázka, jak změřit eh, pokrok od těch eh, uplynulých eh, voleb a jak tedy měřit to, že běloruská společnost v určitých oblastech pokročila. Protože zde byly učiněny určité závazky z běloruské strany, když jsme o tom hovořili minule. Pokud jde o ten hospodářský aspekt, víte, že dříve či později bude Bělorusko muset čelit závažným problémům jsou tam určité problémy, které přímo vybízejí ke spolupráci. Vztahy Evropské unie a Běloruska jsou dosud vztahy promarněných příležitostí, ale míč je nyní na straně Běloruska. My jsme připraveni pomoci jim, aby ten míček odpálili na naši stranu a jsme připraveni tedy s nimi v té hře pokračovat. Pokud jde o rozšíření a politiku sousedství. Ano, eh, je pravda, že mít pod sebou agendu 24 zemí není snadné, to přiznávám. Někdy je eh, Není nikdy ale problematické, pro mě nikdy není těžké mezi těmi dvěma aspekty rozlišovat, mezi těmi dvěma koši, řekl bych. Často jsem byl na to dotazován na různých slyšeních a stále zastávám stejné stanovisko. Mezi těmito dvěma oblastmi je jasná institucionální hranice. Je pravda, a hovořil jsem o tom i ve svém příspěvku, že se ty dvě oblasti určitým způsobem doplňují, pokud jde o jejich cíle. a je na nás, abychom toho co nejlépe využili. Nemám ale v úmyslu eh, za něčími zády přesunovat jednu zemi z oblasti rozšiřování do oblasti sousedství to v žádném případě. Nicméně souhlasím s tím, že někdy je intelektuálně poměrně náročné mezi těmi oblastmi rozlišovat. Myslím si, že zde rovněž padla otázka, která se týkala financování agendy spolupráce, kterou jsme podepsali s Libií. Já se k tomu vrátím. Myslím si, že to bylo 50 plus 10 40 plus 10, aha, 40 plus 10. Ale chtěl bych eh, se vyhnout nepřesnostem, takže odpovím písemně na tuto otázku týkající se Libie. Společné sousedství. Nyní na to nemohu zareagovat. Nemám odpověď pro pana Sever. Pan Severin uh, již zde není, ale je to vlastně poprvé, co zmínil přede mnou tuto otázku. Myslím si, že v této oblasti je třeba inspirovat se právě tím, co nám ukáže přeskum evropské politiky sousedství. Jsem ale velice rád, že se tím Evropský parlament zabývá, že ho to zajímá a s kolegy to zcela jistě prodiskutujeme. Jsem si vědom toho, že i když na jedné straně politika ENP že je tedy jasně definováno finančně a politicky, které země do ENP spadají a které nikoli, že samozřejmě tyto země nejsou eh, situovány v nějakém váku, v nějakém vzduchoprázdnu, jsou situovány ve svých regionech, kde mají určité zájmy a samozřejmě probíhá určitá interakce s jejich sousedy. K tomu je třeba samozřejmě přihlédnout. A Otázka je, zda komise má vhodné nástroje pro to, aby k tomu skutečně přihlížela. E, spolu s ESVČ se jistě i touto problematikou budeme zabývat tak, abychom vypracovali nástroje na její efektivní zohlednění. Pan Grip e, a otázka uvolnění výzového režimu. Pokud eh, vše bude dobře pokračovat a pokud budou členské státy souhlasit, poté na samitu Evropská unie Ukrajina, pravděpodobně jste to již slyšeli od pana Griščenka, ministra zahraničí Ukrajiny, na samitu se tady bude projednávat akční plán, který by měl směřovat k bezvízovému režimu. Zároveň ale členské státy jasně řekly, že jsou připraveny postoupit do operační fáze vízového dialogu s Moldavskem, což je dobré znamení a zvláště tedy kolegyně Cecilia Malström na tom pracuje, tedy konkrétně pracuje na tomto akčním plánu. A Zdá se, že zde bude posílen prvek neautomatického uvolňování. Nicméně stále se snažíme sledovat tu velice jasnou cestovní mapu, aby naši partneři jasně věděli, jaké konkrétní akce od nich vyžadujeme. Kdo by měl obdržet nejvíce finančních zdrojů? To byla další otázka. Já bych si to opět ponechal na budoucí diskuse, protože v současné době jsme teprve uprostřed eh, těch debat a já nechci nějak eh, znevýhodňovat eh, členské státy nebo partnerské země v této fázi. Ale i nyní, když se podíváme na země partnerství, je jasně vidět, kam ty peníze jdou a víme, že pokud jde o zdroje na obyvatele, na hlavu je na prvním místě Moldavsko, zatímco je rovněž zřejmý rozdíl eh, s financováním, které jde Bělorusku. Pokud jde o ty další otázky, pane předsedo, nevím, zda to byly skutečně otázky. Myslím si, že jsem vyslechl spíše velice mnoho užitečných a konkrétních komentářů, nápadů a myšlenek. A jsem vlastně velice rád, že nešlo pouze o otázky, protože velice oceňuji i, té, i ty komentáře a spolu s kolegy se budeme snažit se jimi v rámci přeskumu ENP zabývat. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že ten nejvýznačnější komentář k tomu, co bylo řečeno, je náš potlesk, který jasně ukazuje, jak oceňujeme vaši ochotu a vaše úsilí při tom, jak se s námi dělíte o to, co eh, v oblasti přeskumu ENP děláte. Ještě jednou mnohokrát děkuji za vaši pečlivost, za vaši profesionalitu při spolupráci s námi a doufáme, že ten dialog bude pokračovat. Naše zasedání je u konce a zítra v 9 hodin se uvidíme, bude předsedat pan kolega Provera. Přeji všem dobrý večer.